Milí, milí přátelé, vítám vás na dnešním zasedání našeho výboru. Prvním bodem v našem programu je přijetí bez jakýchkoliv dalších úprav či modifikací. Dále tlumočení. Máme k dispozici všechny jazyky, kromě esnoštiny, malčtiny a chorvačtiny. Bu číslo 3 schválení zápisu ze schůzy 10. října a 28. září a bod číslo 4 na našem programu. Evropský sbor Solidarity. Toto je práce, která pokračuje již určitou dobu. Spolupracujeme na tomto tématu s výborem pro kulturu. Pan Benefaj je naším zpravodajem a proto mu rovnou dávám slovo, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Je mi velkým potěšením, že dnes zde mohu představit návrh mého stanoviska o Evropském sboru Solidarity, což je nová iniciativa, jež si vytkla za cíl vyzvat mladé lidi, aby se zapojili do evropského projektu e, v smyslu základní hodnoty, tedy solidarity. Jde o čím dál více lidí v Evropě, které takto mohou posílit svou perspektivu zaměstnanosti tím, že nazbírají důležité praktické skutečnosti ve sboru Solidarity, které jim pak budou užitečné v jejich dalším profesionálním rozvoji. Ten program je zatím pouze sporadický, jsme stále ještě v první fázi. Evropského sboru. A tady se opírám o to, co předložil předseda komise, či co řekl předseda komise o stavu Unie v roce 2016. Momentálně probíhá osm programů. Měli jsme dohodovací zíření se zúčastněnými stranami, výsledek byl zveřejněn března březnu 2017 s právním základem ad hoc a na základě toho jsme si řekli, že potřebujeme nařízení, o kterém dnes hovoříme. E, výbor pro kulturu je příslušným výborem pro toto téma v parlamentu a my jako výbor pro zaměstnanost jsme byli vyzváni předložit stanovisko k různým aspektům návrhu zákona, zejména tedy s ohledem na prvek zaměstnanosti. Jedná se například o definici práce a tak dále. Zejména článek e, Postupujeme podle článku 54 jednacího řádu Evropského parlamentu a tento článek říká, že v otázkách zaměstnanosti má náš výbor výhradní působnost. Tato iniciativa se nám líbí, my ji vítáme, poskytne nový rozmach evropským programům v oblasti dobrovolné práce. Také jde o to, aby lidé mohli absolvovat jakousi praktikum či e, posílit i vytváření pracovních míst v tomto odvětví. Na textu budeme muset provést jisté změny, musíme e, od sebe jasně oddělit e, aspekt zaměstnanosti a aspekt dobrovolné práce. Jde zde o oblast občanské společnosti, proto potřebujeme Eh, opatření pro takový ten svazek zaměstnanosti, jak, tomu, eh, jak se to nazývá. Já se pokusím tedy text vylepšit. Hlavním cílem mé práce bylo zajistit, aby Evropský sbor Solidarity neotevíral eh, bránu nějakým zkreslením či Mm, porušením trhu práce. Je třeba tedy zajistit, aby dobrovolníci eh, nebyli nasazováni tam, kde eh, se jedná o skutečná normální pracovní místa, aby to nebylo takto zneužíváno to zajistit musíme my. Nemůžeme dovolit, aby placená práce byla vytlačena prací dobrovolníků. Potřebujeme tedy zlepšení nařízení v této oblasti rozhodně také je třeba se zaměřit na kvalitu odváděné práce a vytvořit závazná pravidla, která zajistí, aby členské státy postupovaly řádně. Celé je třeba to časově omezit a hlavně je třeba zajistit kvalitu. Nabízená pracovní místa musí splňovat eh, podmínky v ohledu pracovního práva a také normy eh, kolektivního vyjednávání právě s ohledem na možnost vzniku nejistých pracovních míst. Dále je třeba, aby veškerá opatření nabízela pouze eh, nezis, nabízely pouze neziskové organizace anebo organizace veřejného sektoru. Je třeba zabránit tomu, aby soukromé podniky, kterým jde o vytváření profitu, nezneužívaly dobrovolnickou práci proto, aby si své zisky ještě zvyšovaly pokud eh, místo dobrovolníka eh, se vyvine v místo, které je hodné být normálním pracovním místem, je třeba, aby se takto hned převedlo. Dále je třeba zajistit, aby veškeré finanční zdroje Evropské unie, které jdou do dobrovolnou práci, byly eh, předávány přímo těm neziskovým organizacím, aby to nešlo cestou nějakých eh, komerčních prostředníků. Nyní se obratím s prozbou na stínové zpravodaje. Jako vždy čelíme zde nutnosti stanovisko zpracovat rychle. Potřebujeme široký konsenzus, abychom mohli přijmout společná rozhodnutí s výborem pro kulturu. Musíme tedy zde u nás na výboru pracovat co možná nejrychleji a proto vás prosím, abychom soustředili naši práci pouze na čistě e, zaměstnanecké aspekty či aspekty, které se týkají pracovního práva. Bylo by to dobré pro práci u nás ve výboru a byl by to taky dobrý signál pro spolupráci s příslušným výborem, výborem pro kulturu. Jsem přesvědčen, že dosáhneme dobrých výsledků a že naše stanovisko bude dobrým příspěvkem pro posílení pozice Evropského parlamentu v budoucím dialogu dialogu s radou. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Benefaj. Paní Klune zde není, takže pan Relang ji náhradí. Děkuji, děkuji. Paní Klun mě poprosila, abych ji zastoupil, abych přednesl její stanovisko. Ráda by poděkovala panu zpravodaji za text. A společně, společně se zpravodajem se domnívá, že je to skutečně velice kvalitní iniciativa, která představuje mnoho příležitostí pro mladé lidi. Je to iniciativa, která bere v potaz um, skutečně uh, i různé záležitosti, které se týkají například různých uh, aktivit spojených uh, s vyšší mocí, například to zemětřesení v Itálii, do kterého se rovněž zapojilo mnoho dobrovolníků a zároveň je to určitá možnost vyjádření solidarity našich mladých lidí a dále tito lidé mohou získat i velice kvalitní pracovní zkušenosti zkušenosti, ovšem samozřejmě, že to neznamená skutečné zaměstnání. Je to v podstatě naším cílem je, aby se lidé zapojili do života naší společnosti právě prostřednictvím těchto prací, které jsou velice důležité pro naše města a obce a zároveň ale samozřejmě potřebují získat další eh, dovednosti, které jsou důležité pro jejich život. Paní Klun představí několik um, pozměňovacích návrhů. Dále je tam ten kompromis 80 na 20 mezi jednotlivými stážemi a mm, dobrovolnou práci, což si myslím, že je dobré. No ale samozřejmě, že mm, tam je i záležitost Mm, neziskového sektoru, ale zároveň možnost podniků zapojit se do různých sociálních podniků, to znamená bez nějakého na, roku na zisk. Ale tyto dvě kategorie jsou velice důležité a pokud jde o kontroly, mm, například mm, i ty jsou velice důležité v rámci našeho výboru a hlavního výboru, aby jsme opravdu vytvořili kvalitní rámec, který budeme pravidelně kontrolovat, to znamená jeho implementaci. Ráda by poděkovala zpravodaji všem stínovým spolupracovníkům a samozřejmě bude nadále s kolegou na tom spolupracovat. Děkuji. Thank you, Mr. Lang. Děkujeme, pane Langu. A nyní paní Žitňanská. Mohl by ji někdo nahradit? Zdá se, že tady paní Žitňanská není. Paní Harkin? Takže prosím, děkuji. Já se omlouvám, že jsem dorazila pozdě, proto jsem neslyšela pana zpravodaje, ale přečetla jsem si jeho návrh stanoviska. Ráda bych řekla, že do velké míry souhlasím s pozměňovacími návrhy, které jste předložil. Především musíme opravdu zajistit rozdíl mezi tím, jaký je, jaká je ta část, která se skutečně týká pracovní práce a dále to bude oblast dobrovolnické práce. Já si myslím, že o tom byla ta zásadní otázka, když jsme vlastně tvořili tento návrh. Víte, nejde o Evropskou dobrovolnickou službu. Je tam to rozdělení na 80 ke 20% a právě proto by zde měla být jasná eh, skutečně jasný rozdíl, jasná hranice mezi dobrovolnictvím a skutečnými nějakými pracovními stážemi. A pokud to uděláme tímto způsobem, tak to bude opravdu kvalitní legislativa. Dále to je otázka soukromých a veřejnoprávních organizací. Pan zpravodaj tam zrušil nebo chce zrušit tu možnost, aby soukromé orgány mohli využívat eh, například různé stážisty a podobně. Víte, já hm, tam mám určité obavy. Proto jsem to chtěla prodiskutovat s panem zpravodajem. Víte, ty organizace, které jste, ty, ty zúčastněné organizace dostanou zaplaceno za tyto stážisty. Jinak by takové prostředky prostě nebyly k dispozici a zároveň je pravděpodobné, že ti, kteří o to mají zájem, tak by chtěli pracovat právě v takovém soukromém sektoru. To je možné. Takže já ještě nejsem úplně rozhodnutá k tomuto tématu, jsem otevřena samozřejmě dalším diskuzím, které jistě budou pokračovat. Potřebujeme opravdu se podívat na to, zda to tam teda bude zahrnuto tímto způsobem jak to navrhuje pan zpravodaj a potom tomu budeme muset přizpůsobit legislativu, tak aby soukromé podniky neměly nějaké výhody plynoucí z toho, že se využívají evropské fondy, které by mohly využít pro různé PR, aktivity a podobně. Podporuji pana zpravodaje v tom, že potřebujeme jasnější znění, pokud jde o stáže, pracovní příležitosti, že by tam měly být kontrakty, možnost dalšího vzdělávání a tak dále. Ano, myslím si, že je důležité, abychom velice jasně řekli to, co očekáváme. Je zde ještě další věc, a to je ten jednotný portál. Já s tím víceméně souhlasím. Myslím si, že je to jasné, lidé alespoň budou moci si tam vyhledávat informace v této oblasti, když máme hodně práce za sebou, ale musíme zajistit, aby naše návrhy jaksi ne, znehodnotili už tuto práci. Protože pokud chceme, aby tento návrh byl funkčním návrhem, musí přijít i s určitou evropskou hodnotou, přidanou hodnotou k tomu, co v tomto sektoru již probíhá a co je zásadní. Možná jedna z věcí, kde nesouhlasím s panem zpravodaj je osmnáctka. To bychom ještě měli prodiskutovat. Hovoříte tam o eh, tom, jak to bude probíhat, na, zda to je teda na plný úvazek, nebo poloviční úvazek, nebo nebo v rámci nějakého volného času. Já skutečně nevím, zda to má nějakou přidanou hodnotu, na to bychom se ještě měli podívat společně. 19. podporuji. Musíme se snažit zajistit aby, tam ne, aby to neznamenalo nějakou náhražku za skutečnou pracovní aktivitu, či, činnost. To si myslím, že bychom měli ještě přepracovat do znění. Takže ten základ je opravdu kvalitní a těším se na další spolupráci se spravodajem i s těnovými spravodají. Děkuji vám. Děkujeme, <clears throat> říká paní předsedající. Pan Hetman nahradil paní Žitňanskou, takže prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, paní předsedající, pouze několik slov k tomuto tématu, protože já ve výboru Regi pracuji na, rovněž na tomto tématu aktivně. Já jsem tam členem tohoto výboru a rád bych řekl, že toto stanovisko je rozumné. Myslím si, že zpravodaj většinu těch věcí, které dopracovala, tak nějak ještě zkonkrétnil, myslím, udělal velice kvalitně. Ano, vytvoření Evropského Mm, tohoto projektu Solidarity je velice důležitý. Jednak na jedné straně samozřejmě je to dobrovolnická práce, na druhé, na druhé straně pracovní příležitosti či dovednosti, které mladí lidé získají. Víte, ta diskuze že bychom to nějak ohraničili, omezili nebo zrezignovali úplně z toho, že by to mohlo představovat i určitou praxi, pracovní praxi, příležitosti. To si myslím, že není dobré, protože solidarita, kromě toho, že mladí lidé se naučí solidaritě, určité empatii, to je velice důležité, ale zároveň si myslím, že je to i prvek solidarity nás s těmi mladými lidmi, kteří v současné době v Evropské unii jsou bez práce. A jakýkoliv nástroj, jakýkoliv nový nástroj, který bychom mohli dát mladým lidem v Evropské unii, by měl mít i nějaký konkrétní rozměr. Každé takové nové místo pro mladého člověka v Evropské unii musíme vyvážit zlatem. Přece naši lidé, mladí lidé musí získat tento signál, že na ně myslíme nejenom proto, aby si někde získali nějaké nové dovednosti, schopnosti, mm, to, co nabili v průběhu vzdělávání, ale že na ně myslíme i do budoucna, protože díky tomuto novému nástroji mm, ta, prá, ta první práce, to je právě to, co je nesmírně obtížné získat pro mladé lidi. Proto bych vás velice rád poprosil, abyste v rámci tohoto Evropského sboru Solidarity uvažovali i o solidaritě právě s těmito mladými lidmi, kteří nám zůstávají do takové obrovské míry nezaměstnaní v mnoha evropských zemích. Děkuji. Thank you, Děkujeme. Pan López. May. Sorry. E, bardzo przepraszam. Bo... Ještě se omlouvám, paní předsedající. Ale, paní předsedající, moc se, moc se omlouvám. Já, já zde nevystupuji za kolegyni EKR, to, to asi došlo k omylu. Já jsem členkem já, já, jsem, já zde v, ve vašem výboru jsem pouze nahrad, nahradníkem, ale pracuji nad tímto tématem ve výboru Regi, to jsem chtěl říci. Omlouváme se. A nyní to bude pan López. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, po tomto malém zmatku si dovolím vystoupit. Eh, máme mnoho výhrad, eh, co se týče návrhu komise. Nejdříve budu hovořit o tom návrhu komise a pak teprve se vyjádřím k návrhu stanoviska, který předložil pan zpravodaj. Myslím si, že to poslední vystoupení, které jsme si vysvětlili, dobře charakterizuje některé obavy, které máme a některé neschody, které máme vzhledem k tomuto návrhu. Dokonce včera v rámci iniciativy kterou uspořádal Eurofond, jsme hovořili o nehlášené práci, o podvodné práci a jeden z aspektů, o kterých se hovořilo, bylo přesně toto, jakým způsobem nadefinovat tu koncepci dobrovolnictví, aby nakonec to dobrovolnictví nenahrazovalo skutečná řádná eh, pracovní místa, což velice dobře charakterizuje, co je za tím návrhem a jaké záměry se pojí s tímto návrhem komise. V zásadě jde o to, aby byla neplacená práce, práce zadarmo, aby se udělala určitá simulace toho, že tady máme solidaritu s mařnými lidmi, která v praxi vůbec neexistuje. Takže máme tady určité zásadní neschody s tím programem, tak jak byl navčrtnut a vytvořen. Nelíbí se nám ta idea, že Evropská unie byla vybudována na bázi solidarity. Není to pravda, nebylo tomu tak. Navíc, pokud by Evropská unie dnes si všimla, že ta hluboká krize, která se probíhá, přesně souvisí s právě nedostatkem solidarity, nejenom solidarity uvnitř země, a také mezi zeměmi. E, to je zásadní věc. Dále se nám nelíbí sám program, jak byl prezentován. Vůbec nepřináší nic nového e, ty cíle, které tam jsou, jsou občaženy v jiných programech EU. Je to ta Evropská dobrovolnická služba Erasmus+, Evropa pro občany a další. Mohl bych tady vyčíslit celou řadu programů, které svým způsobem již pokrývají cíl tohoto projektu. A dále zde je navrhován nástroj, který vlastně taková kompetická úprava koncepce solidarity, jenom si hraje na solidaritu. A ještě jedna úvaha, jestli dovolíte. To je způsob, jak byl tento projekt nakoncipován. Ten hlásá, že se tady vytvoří tedy no- nový evropský sbor, dobrovolnický, že to bude nějaká myšlenková škola, a že se to opírá o historii mnoha evropských zemí. E, co se týče tady toho návrhu, my sdílíme jisté obavy, kteréž nadnesl sám pan zpravodaj. Ten jeho návrh eh, eh, stanoviska je, myslím, velmi pozitivní, zejména ty obavy, které tam vyjadřuje. A my jsme toho názoru, že eh, výbor pro zemědělství je omezen v rámci své možnosti zasahovat do toho textu. To je třeba si uvědomit. Například výbor pro kulturu tady hovoří o tom, že by se měly zaplatit ty stáže, to je pozitivní, ale jsme toho názoru, že v zásadě bychom mohli pro mladé lidi učinit ještě více. Proto musím říci, že my máme, nám se to nelíbí návrh komise, jsme proti, ale na druhou stranu se nám líbí eh, veškeré ty pozitivní návrhy pana zpravodaje, takže i na, eh, tímto prezmatem budeme na celý text hledět. Děkuji. Děkujeme. Joel Melan eh, zde není, pan Martin vystoupí. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. To, co řekl pan Benifaj, to si opravdu nesmírně vážím ohledně Evropského sboru Solidarity. Skutečně se mi nesmírně líbí to, že jsou tam i různé zásady a záruky toho, že jednak budeme určitým způsobem chránit naše, člen, naše mladé lidi a zároveň pokud jde o pracovní mm, právo, informace a tak dále v této oblasti, že tam eh, bude mít prioritu národní legislativa. To si myslím, že je velice zajímavé. Víte, nějaký rozvoj solidarity nebo dobrovolnické práce, dobrovolnictví jako takového je podle mého názoru pozitivní myšlenkou. Ta komise skutečně si myslím přišla v tomto ohledu s velice kvalitní myšlenkou. Ale mm, pan Benify mm, možná si myslím, předřečník se o tom zmínil, možná přece jenom některé věci úplně neodhadl, protože víte, tam je to od těch 17 do 30 let tato kategorie a ve 30 to už přece není úplně nejmladší člověk. Já nevím, jestli například to nechce se nějakým způsobem, tímto způsobem zamaskovat ta čísla, která se týkají nezaměstnanosti. Nebo že jim vlastně v této kategorii od 17 do 30 prostě jenom je něčím zabavíme. Možná to příště bude do 35 nebo 40 let. Nejde trošku takové zneužití této dobrovolnické práce, která nakonec vlastně ve finále ani nebude dostatečně mm, zaplacena. Pan Benefej to určitě pochopil, akorát nevím, zda mm, to skutečně v pozadí opravdu tomu tak není. Ano, samozřejmě, že my chceme, aby tito lidé získali nějaké další dovednosti, zručnosti, ovšem bude to nějak certifikováno, bude to nějak, nějakým způsobem uh, sformalizováno, že to je neformální eh, působení. To, to znamená, že nějak nějaká validace toho, co ti lidé opravdu získali, zda to bude opravdu na jejich, na, v jejich životopise nějakým způsobem zohledněno, bude to tam mít eh, určité oficiální místo. Aby to nebyla pouze nějaká komunikační obrovská aktivita Evropské unie, že teda nám leží na srdci solidarita, dobrovolnictví, dobrovolné práce, abychom vysvětlili eh, našim lidem to, že k něčemu vůbec Evropská unie slouží, ale v podstatě vlastně jaksi na úkor těchto mladých lidí od 17 do 30 let. Čili to jsou moje obavy, ale jinak si myslím, že pan Benify opravdu odvedl obrovský kus práce, neřekl to sice mými slovy, ale myslím si, že to tak nějak nastínil a nastavil správně. A nyní paní Šojdrová. Prosím. za udělení slova. Eh, děkuji také za předložení zprávy a pozměňovacích návrhů pana kolegy Benifeje. Ehm, návrh komise počítá s tím, že Evropský sbor Solidarity bude pro mladé lidi, aby se mohli solidárně angažovat. A to v oblasti dobrovolnictví i v oblasti pracovní zkušenosti. Jsou to tedy dvě jakési větve, v kterých mají mít mladí lidé podporu, aby se napříč Evropou mohli angažovat dobrovolnicky a solidárně výbor empl se tedy bude více věnovat té profesní oblasti a zcela oprávněně chce řešit otazníky, které právě v té oblasti profesních stáží máme. Ehm, bylo tady již řečeno, že vlastně se jedná o překrývání s tím, co již nyní probíhá v programu Youth Guarantee a Youth Employment Initiative. A tady si musíme jasně říct, že tento program nemá řešit primárně zaměstnanost a proto e, souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které kolega Benifej dává. To znamená omezit tuto solidární činnost skutečně na tu dobrovolnickou solidární angažovanost a získání zkušeností a angažování mladých lidí. Takže myslím, že tímto směrem, ať už jasného vymezení toho, že se jedná o dobrovolnou dobrovolnickou praxi, anebo dokonce možnost vypustit což, by, což bude navrhovat výbor eh, pro kulturu a vzdělávání. výbor pro kulturu a vzdělávání kde jsem shadow zpravodajem bude ještě navíc velmi eh, významně pozměňovat eh, i tu část která se týká dobrovolnictví protože chceme aby european voluntary service nezanikl ale aby byl jasně obsažen v té dobrovolnické části my nechceme připustit aby ta velká práce twenty let european voluntary service zanikla aby byla vyhozena do koše. prostě oni musí mít možnost pokračovat. a bohužel evropská komise ve svém návrhu jasně říká že od nabytí účinnosti nového nařízení o European Solidarity Corps by končila na území Evropské unie European Voluntary Service. Prostě by se měla transformovat, aniž by byla promítnuta do názvu a do cílů a principu nové, dobrovo, nových sborů dobrovolnictví. Čili eh, výbor kult se bude silně zabývat právě tou otázkou a pozměňovacími návrhy ve prospěch té dobrovolnické části a jistě i rádi podpoříme návrhy, které tady eh, vznesl kolega Benifej. Děkuji. Uh, Děkujeme. Další ještě poznámky? Pane Benifaji, prosím, můžete reagovat. Děkuji mnohokrát. Nechci hovořit příliš dlouho, neboť základní elementy jsem popsal již ve svém úvodním projevu. Pedlivě jsem naslouchal kolegům a také stíhovým zpravodajům. Děkuji jim za konstruktivní přístup, kteří zvolili. Myslím si, že zde padly všechny ty nejdůležitější body. V zásadě jsem tedy spokojen, že jste viděli pozitivně práci, kterou jsem odvedl. Samozřejmě mezi námi stále předvrvávají jste eh, rozdílné názory, ale přesto jsem přesvědčen, že dospějeme k dobrému výsledku, k dobré konečné podobě mého textu. Krátce zareaguji na vystoupení kolegu. Rád bych vysvětlil jeden bod, právě e, ten, o kterým hovořila kolegyně Harkin. A já věřím, že se tomuto bodu ještě budeme společně věnovat. Nejde zde o nějaký, v mém stanovisku o nějaký protiklad mezi veřejným a soukromým sektorem. Já ten rozdíl vidím spíše v ziskovém a neziskovém sektoru. Já nechci, aby dobrovolnická práce byla zneužívána pro vytváření zisku. O to jde, pokud je využívána práce dobrovolníků. To je, eh, aby zde zůstal ten rozdíl mezi stáží a placenou prací, to budeme ještě muset společně rozvinout, abychom dospěli k dobrým kompromisům, abychom nalezli řešení, které bude dobré a které budeme moci všichni podpořit. Pozměňovací návrh 23, o tom hovořil zejména kolega Marta. Tady se zabýváme zejména cílem návrhů a je to také e, záležitost, o které vždy hovoří mládežnické organizace. Jde o rozvíjení těch měkkých dovedností, soft skills, tak, aby mladí lidé měli možnost získávat zkušenosti. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich vystoupení. Myslím si, že velmi přispěla ku prospěchu věci a jsem přesvědčen, že se nám podaří překonat eh, názor, rozdíly v názorech, které mezi námi ještě jsou, ale vidím, že všichni mají dobrou vůli z textu udělat co možná nejlepší konečnou podobu a za to jim děkuji. Děkuji. A možná ještě i komise by nám mohla k tomu něco říct. Máme chviličku. Pan Hojber? Možná, nebo, nebo paní Vela? Ano, děkuji. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já eh, zastupuji DG pro vzdělávání a kulturu, pouze několik obecných poznámek a poté Max Huber rovněž bude konkrétně reagovat na tu pracovní část tohoto návrhu, ta, která se týká pracovních aktivit. Takže ještě jednou děkujeme za veškeré připomínky, za toto stanovisko. My jsme nesmírně rádi, že tato diskuze probíhá, že jsme si mohli vyslechnout vaše připomínky a zároveň jsem nesmírně ráda, že mohu stručně vysvětlit i náš postoj. Možná velice stručně ke dvěma bodům, které si vyžadují podle mě aspoň kratičké vysvětlení, pokud jde o EVS systém. My skutečně si evropský Evropskou dobrovolnickou službu nesmírně vážíme, nesmírně vážíme a těšíme se, že i poslanci vyjádřili spokojenost nad touto prací. Ano, je pravda, že už to nebude využíváno jako ten název, ale my to nechceme. Těch 20 let té kvalitní práce European Voluntary to vůbec nechceme nějak úplně odstranit. Naopak, my chceme stavět na těchto zkušenostech, rozšířit různé aktivity v rámci tohoto nového programu Solidarity. A pokud jde o tu validaci, to byla rovněž otázka, která zde zazněla, zda to bude nějak eh, vhodným řádným způsobem validováno a tak dále. Eh, tato práce v článku 4 my o tom explicitně hovoříme. My skutečně chceme, aby tyto pracovní zkušenosti byly validovány. Samozřejmě, že jsou to neformální zkušenosti, ale eh, zde můžeme využít to, co máme k dispozici v rámci programu EVS, jak to tam probíhalo v rámci takzvaného use pass, a zároveň doporučení určitých certifikací, validace neoficiálního vzdělávání, což by mohlo pomoci členským státům posílit um, uznání práce, kterou lidé odvedli v rámci tohoto programu. A dále diskuse, která byla založená i na stanovisku pana Benifaje. Jednak je to těch je to čtrnáctka. Tam navrhujete dobrovolné um, aktivity na nadnárodní úrovni a že by to mělo být evropskou přidanou hodnotu a poté tam hovoříte o tom, že by výjimečně, že tam měly by nějaké výjimky pro znevýhodněné eh, mladé lidi. Víte, my si myslíme, že by to mohlo být rozšířeno i na ostatní mladé lidi, nejenom ty, kteří jsou znevýhodnění. Podle našeho názoru je zde několik důvodů, které potom volá nadnárodní přeshraniční zkušenost je sice důležitá, ale i na národní úrovni. Samozřejmě toto je nesmírně důležité. Je pravda, že je to zásadní pro osoby znevýhodněné, to ano, samozřejmě, ale nejenom pro ně. Například mm, ti, kteří pečují o seniory nebo eh, děti, ti už projevili dostatek solidarity a možná by se rádi zapojili do tohoto projektu a lidé z znevýhodněných skupin možná ani nejsou spokojeni s tím, aby byli takto označováni. Právě proto jsme to chtěli nechat takové trošku otevřenější. A poslední argument. Ne ve všech členských státech eh, jsou národní programy k dispozici a proto by byla škoda z toho vyjmout mladé lidi nebo nějak vytvořit nějaké znevýhodněné pole pro mladé lidi v Evropské unii jenom na základě toho, kde žijí konkrétně. Právě proto jsme eh, tam chtěli navrhnout právě i to umístování na pracovní místa v rámci konkrétní země na národní úrovni. A potom, které ty organizace by mo- mohly být kvalifikovány v tomto ohledu. Vy jste tam navrhoval o rozdělení na ziskové a neziskové podniky. Mm, ty neziskové by měly možnost eh, mm, se, za, se ucházet o obě dvě oblasti, to znamená dobrovolnickou i pracovní, zatímco u těch ziskových by tomu tak nebylo. První věc. My s tím hlavním principem souhlasíme. To znamená, že by to neměl, že ta dobrovolnická práce by neměla znamenat nějakou náhražku za skutečné pracovní zařazení, to jistě je bez pochyby. Ovšem pokud jde o nějaké záruky v tomto ohledu, víte, nějaké náhražky pracovních příležitostí, to samozřejmě záleží nejenom na nějaké legislativě, ale na základě toho, jaké pracovní příležitosti nabízíte. Samozřejmě, že je zde určité riziko. My nechceme podporovat neplacenou práci. Ovšem v nevládních eh, organizacích přece rovněž nechceme úplně podporovat neplacené pracovní eh, zařazení, čili ano, něco takového, jako, jak máme v rámci EVS, to znamená EVS v současné době, aby to byly například různé mm, granty a tak dále, aby to bylo jasně označeno, že je to dobrovolnická práce a ne neplacená práce. Víte, ta solidarita mm, to nezáleží pouze e, na právní formě dané organizace. Pokud jde o určité právní formy a cíle v tomto ohledu, Myslíme si, že v současné době je to tro, trošku takové, možná nejasnější než v minulosti. Je to velice diverzifikováno. mnoho velkých korporací zakládá různé nadace a na druhé straně maličké organizace, které někdy eh, si to tak sami zvolili a někdy nemají dostatek eh, příležitostí jiného charakteru a právě proto zakládají sociální podniky, aby vůbec přežili nebo různé, různá družstva nebo různé aktivity, které by jim umožnily získání veřejných prostředků, které by jinak nezískali. A právě proto nechceme, aby to mělo nějaký nechtěný dopad, aby velké korporace či nadace najednou mohly se ucházet o prostředky z těchto fondů a vlastně se schovávat jaksi za tento projekt. A vyčlenit z toho na druhé straně dobrovolnické organizace, které eh, fungují v rámci různých družstev a tak dále. Čili z mé strany už mi bylo připomenuto, že musím ukončit mé vystoupení. Takže v rámci ještě EVS služby, tak tam byl systém, který umožňoval společnosti, aby Mm, to mm, skutečně, aby ten systém byl funkční, aby to fungovalo, aby jsme tam z toho nevyčlenovali jednotlivé podniky, protože by to mohlo mít nechtěný dopad. A nyní Max ještě pár slov. Děkuji. Jednu minutku. Eh, budu opravdu eh, hovořit stručně. Tohle téma je velmi důležité v celém meziinstitucionálním procesu. Mě těší, že zde slyšíme podporu eh, pro eh, vůbec celou eh, otázku toho jádra podpory. My si myslíme, že je důležité poskytnout mladým lidem celou škálu příležitostí v těžké době a chceme také udělat proto, abychom zajistili vysokou kvalitu těch umístění Chceme eh, zabránit eh, nahrazování pracovních příležitostí levnou pracovní sílou. My máme chartu, eh, máme jasně nastavené podmínky, trváme na tom, aby se vypláceli, vyplácelo vlastně i takovýmto studentům nebo pracovníkům, kteří tedy pracují v rámci nějakých stáží a podobně. Eh, takže ty stáže i eh, tedy eh, z pohledu rady musí být placené. Navíc chceme rozlišovat jednotlivé aktivity, takže váš příspěvek je velmi důležitý a co se týče načasování, tato iniciativa je součástí společného prohlášení a mělo to být dokončeno už tento rok. Hm, na Koreperu došlo k pokroku, protože tam byla podpora textu předsednictví, takže se to vlastně zase vrátí na radu a to za dva týdny a nás tedy těší, že věci se takhle posunují kupředu a my doufáme, že dojde také k rychlé schodě mezi oběma výbory v parlamentu a že tedy postoupíme co nejrychleji kupředu. Děkuji. Děkuji a nyní ještě zpravodaj, prosím. Yes, thank you. I just wanted... No, děkuji. Na základě eh, četných připomínek komise chci zdůraznit, že já jako zpravodaj si myslím, že tak, abychom vytvořili eh, jakýsi blueprint do budoucna, abychom opravdu pracovali efektivně, tak to musí být eh, nastaveno lépe než stávající programy. A bylo by tedy podle mě lepší, kdybychom eh, rozlišovali mezi ziskovými a neziskovými já si myslím, že ziskové organizace by neměly eh, nabírat dobrovolníky, protože oni si mohou dovolit zaplatit za stážisty a tak dále. Takže toto je tedy změna, kterou jsem uvedl k původnímu návrhu komise. A co se týče těch umístění v rámci země, eh, to chápu, proč to navrhujete, ale nechci, aby to vedlo k tomu, že členské státy potom nebudou mít zájem na národních systémech pro dobrovolníky v budoucnosti, protože jim potom něco poskytneme. Proto chci omezit eh, tato umístění v rámci země jenom na některé znevýhodněné skupiny, protože bychom měli zdůraznit evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. listopadu a 11. ledna na eh, tom druhém výboru a na našem výboru eh, ještě o týden později. Nyní přecházíme k bodu 5. Tady jde o změnu nařízení komise v přenesené pravomoci kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů komisí členským státům. A já nyní předám slovo komisi. Je tady eh, pan Di Antonio, který je vedoucím oddělení. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji také všem přítomným poslancům za to, že jste mě pozvali na tuto výměnu názorů o tématu, které je velmi důležité, ačkoliv poměrně odborné. Tady jde o zjednodušení toho, jak se implementuje Evropský sociální fond. Tady vlastně jde tedy o uplatnění článku 14.1 eh, nařízení o SF. A to je tedy článek, který umožňuje komisi, aby přijímala aktiv eh, přenesené pravomoci. My tedy takto eh, zjednodušujeme ty náklady, respektive možnosti vykazování nákladů a Eh, příslušné orgány už nyní tedy nemusí podávat zprávy o eh, reálných nákladech nebo poskytovat ehm, faktury, ale mohou tedy poskytovat eh, informace o z mm, eh, nějakých eh, odsouhlasených eh, těch jednotkových částkách na základě toho, jak se dohodli s komisí. Jsme ve fázi čtvrtého mm, mm, návrhu. Vlastně tenhle ten návrh byl poměrně úspěšný i díky Evropskému parlamentu, který nás podpořil. Tento Mm, ty eh, akty přenesené pravomoci eh, eh, mohou pokrývat řadu věcí, kde členské státy chtějí zjednodušit nákladovou strukturu. Mm. To vlastně poskytuje právní jistotu takže eh, členský stát si je jistý, že může využít eh, toto, eh, tyto zjednoduch, zjednodušené možnosti. Kromě toho to zjednodušuje také účetnictví a auditování. Mm. Tady se tedy zajišťuje, že vztah auditní je mezi Evropskou komisí a členským státem a tam to končí. A členské státy i nadále mohou uplatňovat své vlastní účetní postupy mm, vůči příjemcům. E, může to platit i pro zadávání veřejných zakázek a pro různé další operace. Celé to začalo v roce 2015 s přeneseným e, e, aktem 2195, který byl přijat v červenci 2015. Ten právní nástroj je poměrně jednoduchý, je tam vlastně eh, hlavní jádro, které se vůbec nemění, tam jde o eh, definici těch zjednodušených nákladových možností, eh, oblast působnosti a tak dále. Co se ale mění, to jsou přílohy. Například v tom prvním návrhu eh, byly eh, přílohy, které se týkaly eh, prvních zemí, to bylo Švédsko a Francie, které jako první navrhly zjednodušit ehm, tyto cenové postupy. Potom jsme měli tedy eh, první mm, novelu v roce 2016. Tam se definovalo pět eh, jednotkových nákladů pro Českou republiku a dva takovéto jednotkové náklady pro Belgii. Potom eh, druhá novelizace, to bylo v roce 2017. Zase tam eh, byly eh, dodatečné jednotkové náklady pro Českou republiku a také nové jednotkové náklady pro Maltu, Itálii, Slovensko, Německo a Nizozemsko. A teď se dostáváme tedy ke čtvrté změně, která vstoupí eh, v platnost. Příští týden bude zveřejněna ve, veři, ve, ve věstníku a vstá, tedy příští týden bude zveřejněna ve věstníku a bude vstoupit v platnost o dva týdny později. Tím se vlastně dostáváme na celkový počet členských států, které používají tuto možnost na 13. Tady máme nové země, Rakousko, Litvu, Polsko, Rumunsko. A zase tam jsou změny pro Českou republiku, Maltu, Itálii a Slovensko. Ta třetí změna také v, um, zahrnovala jednu změnu, zjednodušení pro Švédsko. Tady potom šlo o prioritní přístup jedna operačního programu pro Švédsko. Čtvrtý pozměňovací návrh, tedy nebo čtvrtá změna, o té dnes diskutujeme a týká se dvou jednotkových nákladů pro Francii a pro Švédsko a také jednotkový náklad pro Německo a poprvé pro Kypr. Takže tahle ta, tohle to čtvrté pozměnění vlastně zavádí eh, toto zjednodušené, tyto zjednodušené nákladové struktury pro Kypr. O co tady jde? Máme problém s prezentací, hrozně to tady přeskakuje. Takže Švédsko doplňuje ten, tu třetí novelizaci, kdy vlastně eh, komise vynechala eh, druhý eh, typ jednotkových nákladů pro prioritní přístup k operačnímu programu pro Švédsko a ne, byly to tedy, pardon, prioritní osy a e, to byly e, tedy osy, osa 1 a 2. E, tady vlastně se to aktualizovalo ze 3600 eur na 6400 eur. To vlastně také odráží situaci, jaké jsou náklady v případě namíru šitého řešení. Ta čtvrtá novelizace také zahrnuje dvě, tři nové jednotkové náklady, mm, které se týkají inkluzivního vyučování a vývoje na školách a sice v Německu. E, teď tam tedy mají e, tuto možnost pro výuku učitelů a také zprávu e, škol. Kromě toho teď máme nově dvě, dva tyto nové nástroje pro Kypr. Eh, jeden zase pro školy a sociální začlenování a druhé pro um, služby v oblasti poskytování uh, dávek. To znamená, že toto je poměrně tedy odborné, technické a má to ale dopady pro příslušné orgány v členských zemích. Takže říkal jsem 14 členských států, to znamená 7 miliard eh, eur v evropských, v evropských sociálních fondech. Takže tady už opravdu nejde o experiment. Už se to dostalo do mainstreamu. a my bychom i nadále to chtěli podpořit v programovacím období do roku 2020 a potom zase to využívat i nad rámec roku 2020. To znamená v novém víceletém finančním rámci. Hm, zase eh, to platí i pro parlamentní práci na, eh, na řezní omnibus, abychom vlastně rozšířili uplatňování tohoto nástroje. A my děkujeme parlamentu za podporu v průběhu tedy těch minulých eh, změn nebo novelizací a vlastně i do budoucna. Takže vám mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji velice, velice stručně. Rád bych poděkoval komisi za tuto prezentaci. Myslím si, že je opravdu vhodné, aby to bylo na našem programu. Především z těch důvodů, které zde již zazněly ty simplifikované, zjednodušené náklady, to je opravdu nesmírně důležité pro beneficienty. Je zde důvod, skutečný důvod a náš zájem na tom, aby i náš výbor nadále podporoval realizaci těchto možností. Pouze bych chtěl poprosit zástupce komise, zda by nemohl ještě více zapracovat i na nařízení Omnibus, který pokrývá právě ten článek 14 nařízení o Evropském sociálním fondu, protože pokud se nemýlím, tak by tam měl být určitý text, který by měl takovou Eh, křížovou referenci či možné odkazy, které by pomohly beneficientům v rámci ESF1 najít ty jednotlivé prvky a články, které se rovněž týkají možnosti implementace zjednodušených nákladových modelů. Pokud byste tam mohli takovou větu zahrnout, tak aby skutečně daný Eh, beneficient věděl, že opravdu došlo k modifikacím přesně v souladu s tímto článkem, na který si tam budeme odkazovat. Kdo by, kdo by ještě rád vystoupil? Paní Harkin chtěla vystoupit a potom mm, byste možná odpověděl na přímou otázku pana Pirinského. Za pana Kalvé Šambo, který mě požádal, abych řekl, že skutečně eh, je to velice technická záležitost, předložíme pozměňovací návrhy, poděkoval vám za dnešní prezentaci, nevidíme tam nějaké problémy, jsme rádi, že Kypr tam již není zahrnut na ten seznam a pouze dotaz ohledně typu údajů, které předkládají členské státy, které poté využíváte pro kalkulaci těch zjednodušených nákladů a zda nějak spontánně tyto výsledky kontrolujete nebo periodicky. A poslední záležitost. Jsem nesmírně ráda, že 50 členských států již využívá tyto zjednodušené možnosti, protože to je správný krok správným směrem pro eliminaci zbytečné byrokracie. Je zde nějaká pravděpodobnost, nebo mm, zajímají se o to i ostatní členské státy o využívání těchto metod? To je ještě dotaz na závěr. Děkujeme a nyní poprosíme o odpovědi. Děkuji za dotazy a vystoupení poslanců Evropského parlamentu. Nejprve to byl dotaz pana Pirinského. Poslední trialog, který proběhl teda alespoň s výborem EMPL a radou, znamená, že nyní jde o součást legislativy, která je zde navržena a která byla do stávajícího okamžiku schválena v rámci triálogu. My nás to velice těší, protože cílem triálogu není pouze zahrnout eh, jednu ty zjednodušené metody v rámci ESF, jak tomu bylo v minulosti, ale zároveň, aby se to rozšířilo i na investiční fondy, tak aby všechny tyto fondy se těšily zásadnímu zjednodušení. Takže bych rád potvrdil i ze strany komise naše pozitivní nahlížení na tuto problematiku. Ano, mm, zaznělo to v dialogu, v trialogu, věnovali jsme se tomuto. Otázka pana Ashforda ohledně toho typu poskytovaných dat. Členské státy nám poskytují historická data, takže ty, ty zjednodušené možnosti nejsou úplně nějakého arbitrárního charakteru. Jsou tam určité proxy náklady, které jsou založené na historických datech, jež byla auditována členskými státy. Naši auditoři tam rovněž na tom působili, takže než se to stane aktem v přenesené pravomoci, tak eh, máme určitou záruku, že tato data představují reálné náklady, že vlastně nahrazují reálné náklady. To je ten zásadní prvek zjednodušení. To je jeden přístup. A o druhém jsem se zapomněl změnit, to je u toho třetího pozměňovacího návrhu delegovaných aktů, který byl vytvořen poprvé na evropské úrovni v této oblasti a to jsou náklady na vzdělávání. Ten přístup je tam trošku jiný. Ten je založen na datech Eurostatu, pokud jde o účastníky různých úrovní takzvaného eskatu, to znamená vzdělávacího procesu, a potom různé náklady pro různé eskatu, které poskytují členské státy a poté Eurostat. To znamená, že zde máme k dispozici tabulku s konkrétními zeměmi a jsou tam poměry nákladů, které tyto tabulky mohou země využít, nemusíme je, nenutíme, ale pokud je chtějí využít, tak ano, pokud chtějí zjednodušit svou práci a svůj přístup v tomto ohledu. Ano, máte pravdu, 50% členských států již využívá tyto modely. Vidíme čím dál tím více dalších zemí, které projevují zájem vždycky, když tam máme nějak nějaké nové typy nákladů, které do toho zahrneme, tak další země představují, eh, vyjadřují rovněž svůj zájem. Zatím tam máme několik zemí, které neprojevily až tak veliký zájem, ovšem my se snažíme o proaktivní přístup, snažíme se eh, zvyšovat povědomí, podporu díky kolegům, například jeden z nich je na pravici, pomáháme členským státům při realizaci těchto procesů zjednodušených modelů, proto se díváme do budoucna. Optimisticky věříme, že členské státy do roku 2020 asi 35 ESF již bude implementováno na základě využívání těchto zjednodušených modelů, nákladových modelů a to si myslím, že do dalšího období finančního rámce velice pouzbudivým aspektem. Thank you. Děkuji vám. Thank you. Um... My vám rovněž děkujeme. A jak to vypadá s časovým harmonogramem? V Ample to je 13. listopadu pro pozměňovací návrhy a pro radu, pro vyjádření námitek či požádání odložení lhůty je to 20. prosince. A to znamená, že se rovnou dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, velice efektivní a velice eh, živá rozprava probíhala k tomuto tématu nehlášené práce i včera. Myslím si, že to bylo opravdu velice zajímavé, zajímavá akce, kterou jsme zorganizovali. No a nyní si o tomto tématu můžeme promluvit i na půdě našeho výboru. Úplně prvním k tomuto tématu vystoupí odborníci, nebo ne? Ne, pan Karel za komisi zde není. Pan Yves Caldes je francouzským delegátem a zároveň spolupředsedajícím celé této platformy vy eh, zde jste mezi námi, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Žádný Korel se snad k nám ještě eh, připojí, protože my bychom chtěli společně předložit všech, tuto prezentaci, jak to vypadá z oblasti fungování platformy a rozpočtu. To má právě eh, ve své gesci kolega a já bych poskytl pouze takové to první zhodnocení za Biro a jakožto zástupce Francie velice stručně, jestli dovolíte, abych vám to vysvětlil, odkud pocházím já a na čem se zabývá, na čem, na čem pracuje. Čili ano, je to ta platforma a samotné výzvy této platformy, které před námi stojí v současné době, kterým čelíme. Já jsem spolupředsedajícím platformy, zastupuji Francii v této platformě vlastně pět let již Předtím, než jsem se začal věnovat této dobrovolnické práci na částečný úvazek, jsem byl zástupcem ředitele Eh, na ředitelství pro pracovní záležitosti ve Francii. Právě jsem pracoval na této, opla- na této problematice u nás především boj proti nelegální práci, vytvoření určité specializované platformy na evropské úrovni a aby tato platforma byla efektivnější a účinnější. Já mm, již rok sice nejsem v této funkci, ale zastupuji Um, právě Francii jakožto člen pro sociální záležitosti v rámci této platformy. Takže byro naší platformy, která, které se stává z předsedy a dvou spolupředsedajících, Louis Renars uh, z Lotyšska se rovněž podílí se mnou na této práci, na práci sekretariátu v rámci Běra. Velice se spolupracujeme a já bych rád zdůraznil kvalitu těchto vztahů mezi mm, spolupředsedajícími a zároveň s touto platformou. Nejde mm, pouze o ně, eh, my skutečně máme možnost opravdu se na tom aktivně eh, podílet Eh, na této platformě, buď jsou to konkrétní návštěvy, videokonference, které máme k dispozici, abychom mohli opravdu velice podrobně sledovat tento program a abychom viděli, jaké přináší výsledky. Pokud jde o konkrétní výsledky této platformy, rád bych se na to podíval i na základě určitého průzkumu um, spokojenosti, které jsme vedli v rámci našich členů, ať již plnohodnotných členů nebo sociálních partnerů. V roce 2010 eh, jsme eh, měli 28 odpovědí ze eh, 23 členských států k dispozici. Ta otázka, kterou jsme položili, je Mm, zda tato platforma poskytla určitý pokrok v rámci stanovených cílů a mise. Po několika měsících fungování této platformy nám respondenti řekli, že ta platforma opravdu velice pokročila 43% respondentů nám řeklo jasně, že si myslí, že tyto výsledky platformy jsou dobré nebo velice dobré. 46% naopak se domnívalo, že ten pokrok byl, řekněme, takový umírněný, pokud jde o dosažení výsledku, takže obecně řečeno ty výsledky byly velice dobré nebo dobré. A když se podíváme na ty tematické oblasti platformy, ve kterých byla aktivní. Především to byl problém, který byl Hm, velice důležitý, nebo otázka velice důležitá, to znamená výměna osvědčené praxe mezi různými organizacemi, praktiky hm, jednotlivých aktivit, hm, osvědčená praxe, tak abychom pochopili, jak fungují naši kolegové, jakým způsobem reagují na podobné problémy, tak abychom získali určitou inspiraci v jiných zemích. Druhá oblast se týkala a tam rovněž byla veliká spokojenost našich členů. To bylo posílení znalostí, zručností, kompetencí v této oblasti, kompetencí odborníků, kteří tam mohli eh, zasahovat do naší práce, pomáhat nám různé studie, které platforma připravila a které nám skutečně efektivně umožnily získat lepší povědomí a vědom o informace o evropských zemích, ale zároveň konkrétně o každé jednotlivé členské e, zemi. Takže nejenom na té evropské úrovni. No a tam, kde nebyli až tak úplně spokojeni naši členové, tak to je dopad této platformy ohledně kapacity různých úřadů nebo zúčastněných subjektů, pokud jde o zlepšení jejich efektivity já si myslím, že to je docela pochopitelné. A pokud jde o kapacitu této platformy, nějak pomoci posílit aktivity na úrovni členského státu. Toto je samozřejmě ale propojeno i s odpovědností a pravomocemi každého členského, samostatného členského státu, nejenom teda této platformy. Proč si členové myslí, že tato platforma je užitečná? Například 93% eh, našich členů se domnívá, že je to velice důležité pro získání nových zručností, dovedností, kompetencí a zároveň administrativních informací a činností. Toto byly oblasti, které, jak vidíte, na základě těch 93 spokojený, 93% spokojených hm, členů bylo opravdu velice důležité. Čili a další záležitost byla hm, tematického charakteru. My jsme tam měli na plenárním zasedání. Například jsme tam eh, měli různé tematické dny, které jsme organizovali, které umožnili takové vlastně výjezdní eh, dny, eh, které umožnili zaměřit se na konkrétní prioritní tematické oblasti. To si rovněž velice naši členové vážili a ocenili to. A pokud jde o zástupce členských států v této platform, na této platformě, Důležité je, že si mohou, eh, že mohou sdílet eh, informace získané z naší platformy s interními organizacemi, národními organizacemi na základě různých eh, zpráv, které připravujeme, ale že to není až tak kvalitní tato výměna s různými administrativními orgány na národní úrovni. No a nyní ty oblasti, Eh, nebo vůbec eh, hlavní body, o kterých bych se rád zmínil, ten dopad. Členské státy jasně poukázaly na to, že díky eh, této platformě došlo ke zkvalitnění kontaktu s jinými členskými státy, vyměňují si své zkušenosti, osvědčenou praxi, dále jsou to různé společné kontroly, 61% zemí reagovalo pozitivně, ostatní země eh, řekly, že v následujících měsících přistoupí právě k těmto eh, kontrolám. Dále nám respondenti řekli, že to, co získali v rámci této platformy, jim umožnilo lépe fungovat na, na národní úrovni. Tento holistický přístup ve Francii by byl pro nás nesmírně přínosný. Takže úplně na závěr, protože vidím, že už mi vypršel čas. Pokud jde o to, že je to vlastně určitá platforma výměny poznatků, informací, eh, kontaktů s členskými státy jednotlivých úřadů a orgánů, které jsou aktivní v této oblasti, tak si myslím, že už za několik měsíců jsme prokázali, že je to velice efektivní platforma. To, co je zde ještě veliká výzva, je ta kapacita mezi efektivní spolupráci a kontrolou, tak aby jsme zde měli tu nadnárodní spolupráci a to každodenního charakteru, velice pravidelnou, to je pro nás zatím velikou výzvou. Ten institucionální rámec samotné platformy a zároveň institucionální eh, evropský rámec trošku stěžuje tuto, eh, tuto Mm, tuto spolupráci, jsou tam určité problémy při výměně informací. My jsme připravili takovou studii o těchto překážkách, především pokud jde o ty samotné kontroly. A zároveň tam máme problémy s určitou rigiditou fungování například různých veřejných zakázek, které se týkají společných projektů. Takže tolik asi z mé strany a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Já jsem vás neinformovala, že každý z vás máte pět minut, protože nás čeká opravdu hodně ještě dalších bodů na pořadu jednání. Nyní má slovo pan George Korel, který je ředitelem pro pracovní mobilitu na Evropské komisi a předsedá také této platformě. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much and I would like to... Děkuji. Omlouvám se za pozdní příchod, ale trošku jsem se zdržel na bezpečnostní kontrole. Kolega už řekl většinu z toho, co je potřeba říci. Eh, myslíme si, že tato platforma je opravdu úspěchem. Hmm, diskuze s parlamentem byly konstruktivní, nebylo to vždy jednoduché, ale bylo to konstruktivní. A teď máme nástroj, který funguje. Složení platformy vypadá tak, že eh, mu předsedá eh, komise. Máme spolupředsedy, kteří pochází z členských zemí. Scházíme se na předsednictvu, eh, protože to potom řídí plenární zasedání platformy. Jak to vypadá s těmi zastupiteli členských států? Zde máme eh, nejrůznější zástupce, ať už je to ze státní zprávy nebo z, eh, z inspekce práce a podobně. Hm, kromě toho je tam zastoupení i sektorové. A to určitě dává hloubku eh, práci této platformy. Jak vypadá jakási historie, řekněme? Nejprve jsme museli platformu ustanovit, eh, přijmout jednocí řád, zvolit předsednictvo. To si ale vyžadovalo méně času, než jsme čekali. Zdůraznil bych, že opravdu ochota všech členů platformy byla obrovská Eh, aby využili tento nástroj, protože on to opravdu je nástroj, který mohou využívat členské státy a také sociální partneři, eh, proto aby se řešil problém nehlášené práce. Máme flexibilní pracovní metodu a díky tomu se nám podařilo přijmout ambiciozní a zároveň pragmatický pracovní program. Udělali jsme to tedy na plenárním zasedání, schválili jsme, nebo ustanovili jsme pracovní skupinu, která předložila první návrh tohoto programu. E, potom e, o tomto návrhu se na platformě diskutovalo. To je velmi důležité, protože my věci vždycky prodiskutujeme. E, účastní se té debaty všichni členové. Takže myslím si, že opravdu můžeme být poměrně spokojeni s tím, eh, čeho jsme doposud dosáhli. Eh, máme tři propojené prioritní přístupy, například vzájemné učení a další. Tyhle ty eh, priority se navzájem posilují Eh, jde tam samozřejmě právě o to vzájemné eh, učení a spolupráci. To je asi nejdůležitější, abychom postoupili ku předu. Už došlo k určitému pokroku. A sice právě ve změnách na národní úrovni. V řadě členských států přístup k tomuto typu práci, práce je eh, trošku roztříštěný. Mm, například některé orgány nemají stejný přístup k informacím, jaké mají třeba daňový, eh, eh, tedy daňové orgány a podobně. Takže to je problém a je potřeba nějakým způsobem to propojit. Pokud se nám tedy podaří, aby členské státy měly lepší spolupráci už právě na vnitrostátní úrovni, pokud se tedy podaří, aby členské státy přistupovaly jaksi holisticky k tomuto fenoménu, tak to už je velmi dobrý výsledek platformy. Mohl bych říct ještě mnohem více, ale zastavím se zde, ale eh, protože chápu, že už máme trošku spoždění. Eh, není to problém. Bylo zajímavé vyslechnout si oba vaše příspěvky. Já bych ráda přivítala skupinu návštěvníků, eh, které pozval pan Kavinský. Je to 30 zástupců eh, strany socialistické z Bulharska. Jsou to studenti, právníci, právní zaměstnanci a další. Takže eh, já vás eh, vítám na našem zasedání. Nyní dám slovo paní Lynch za ETUC, která je také členkou této platformy. Děkuji. Eh, má první práce byla Eh, jako číšnice. To bylo ještě, když jsem byla na škole a já takhle eh, každou sobotu jsem šla pracovat do takové pekárny, která zároveň měla stoly. A vždycky v, v polovině dne jsme měnili kasu a ve finále mm, zhruba v 6 večer jsem eh, rozpočítala vlastně výsledek, eh, kolik bylo peněz v kase a sama jsem si vyplatila mzdu eh, co bylo, řekněme, vhodné pro 16-letou dívku. Dnes už jsem mm, padesátnice. A překvapuje mě, že dodnes vlastně to takto funguje, že je to problémem v řadě členských států máme tady hodně Eh, diskusí o tomto problému. Často se o tom hovoří, protože je to vlastně takový staromódní problém a je, rádi si tedy vyměňujeme příklady toho, jak eh, bojujeme úspěšně proti eh, proti tomuto typu práci. A například v Belgii mají skvělý příklad toho, jak v podstatě téměř znemožnit eh, nehlášenou práci. A to je určitě jedním z úspěchů naší platformy, že si takto můžeme vyměňovat informace o úspěšných postupech, tak aby ne všichni eh, museli všichni pro sebe nalézt správné řešení. Ale mm, nezapomínejme na to, že tady Eh, vlastně ten problém je taky poměrně sofistikovaný a eh, řada té nehlášené práce prostě eh, se opírá o, o to, že chybí zákony, které by nějakým způsobem tomu zabránili. A tady právě jde o důležitou práce, práci, na které musíme zapracovat. Například tady jde vlastně o nové roli toho pracovně právního orgánu. Jakým způsobem bojovat proti tomu, že řada evropských zákonů jsou vykládány nebo uplatňovány eh, nejrůznějšími eh, pofiderními způsoby. Například eh, se řada zaměstnavatelů prostě schovává za mm, zákony o ochraně údajů. Tak to přece nikdy nebylo zamýšleno a mm, naše platforma určitě se zase vrátí i do Evropského parlamentu, abychom spolu diskutovali o e, uplatňování lepších nástrojů. Parlament vždycky podporoval e, pilíř sociálních práv. E, bude se o tom diskutovat i v Gotenburku a my určitě budeme hledat nějaký řádný akční plán, aby ta práva byla uplatňována. Akční plán znamená ustanovování cílů jedním z těchto cílů, o který budeme žádat, bude, aby ve všech členských států, státech jsme dosáhli toho, že bude jeden pracovní inspektor na každých 10 tisíc eh, pracovníků. Hm, toto je cíl, eh, který všichni podpořili, ať to byly tedy odbory vlády eh, a další. Tady je také důležité si ale stanovit jasný deadline, jasné, jasné datum, do, do kterého to chceme dosáhnout. A když si položíme otázku, co změní chování lidí, tak vám řeknu, je to prostě pravděpodobnost, zda vás přitom někdo chytí. Ať je to, ať je to tedy e, vražda nebo i takovéto podvody při nehlášené práci. Pokud e, existuje velké riziko, že vás přitom chytí a budete potrestáni, tak to řada lidí nebude dělat. Eh, my se tedy na vás určitě znovu budeme obracet s žádostí o podporu. My jsme například eh, předložili písemné prohlášení, eh, které má za účel posvítit si i na internetové platformy, které také třeba zaměstnávají řadu lidí. A oni říkají, ale prosím vás, my vůbec jako eh, tady žádnou práci nezadáváme, tady jde jenom o eh, ekonomiku nebo hospodářství <laughs> sdílení mezi lidmi, ale ono to vůbec není tak jednoduché a musíme to zastavit. Takže z našeho pohledu to určitě tedy tato platforma přinese úspěchy. Děkuji. Nyní pan Tam za Business Europe. Vy jste také členem té platformy, ano? Ano, děkuji mnohokrát za pozvání. My jsme si přečetli briefing na dnešní zasedání a je to úplně přesné. Ono opravdu zdůrazňuje, že došlo k pokroku eh, v práci platformy, ale že tam zároveň ještě zůstávají některé výzvy, protože naše práce je velmi těžká. Já bych tedy zdůraznil, kde asi máme ty největší potíže. Je řada orgánů, které se podílí na boji proti nehlášené práci. Jsou to pracovní inspektoráty, inspektoráty pro bezpečnost zdraví při práci, sociální zabezpečení, sociální úřady, daňové úřady. Máme to na národní úrovni, regionální, místní úrovni, evropské úrovni a taky máme eh, sociální partnery. Tihle všichni se musí propojit a od toho jsme ještě vzdáleni. No to je tedy asi hlavní úkol naší platformy, koordinovat všechny tyto hráče, všechny tyto orgány, aby mohli eh, pracovat společně. Hmm. Nedávno jsme měli velmi dobrý seminář na platformě o e, takzvané kolaborativní ekonomice, spolupracující ekonomice a tam se vlastně ukázalo, že v téhle oblasti, pokud jde o boj e, proti e, nehlášené práci, byly hlavními hráči daňové úřady. Takže jsme se z toho poučili. Jak e, je potřeba, jak je nutné propojovat orgány. Potom máme samozřejmě taky ochranu údajů a přístup orgánů k potřebným údajům. To je problém v řadě členských zemí z řady důvodů. Platforma tedy musí zapracovat na tom, jestli to můžeme nějak překonat. Tento evropský eh, pracovní, eh, pracovně právní orgán, eh, který je nastavován, my na tom pracujeme. Jedním eh, z důležitých témat je právě sdílení dat, kterému se musíme věnovat. A Každopádně mě mrzí, že tomu říkáme tedy orgán eh, pracovně právní a v podstatě to jakoby upozorňuje na to, že jsou nejdůležitější pracovní inspektoráty. Takže já bych zde řekl, je důležité, aby se do toho zapojili všechny příslušné orgány. Je tady v místnosti přítomných hodně politiků, takže se vám předem omlouvám, ale Eh, musíme to udělat způsobem, aby eh, ta platforma nebyla spolitizovaná. Všichni z nás, kdo jsme tam zastoupeni, máme prostě společný cíl a to je boj proti nehlášené práci, nevykázané práci. Protože to způsobuje nekalou eh, konkurenci. Ono samozřejmě je to komplikované, ten problém nevyřešíme zítra, bude to vyžadovat ještě řadu let práce, ale máme společný záměr a věřím tomu, že se nám ho podaří dosáhnout. Děkuji. Thank you very much and, uh... Děkujeme. Samozřejmě, toto je v našem společném zájmu. Pan Pěrinský je zpravodajem. Pan Pěrinský zahájil tuto práci, která vlastně umožnila vytvořit eh, platformu pro nehlášenou práci. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a já skutečně si nesmírně cením této příležitosti. Rád bych řekl, že společně se stínovými zpravodaji Ehm, jsme odvedli kolektivní práci. A to z pochopitelných důvodů, jestli dovolíte, proto bych rád pokračoval bulharsky. Děkuji ještě jednou za slovo a dovolte, abych oficiálně přivítal naše hosty z Bulharska. Nesmírně jsem rád, že jste mezi námi, měli jste obtížnou cestu a proto jsem rád, že s námi můžete dneska být. A nyní k tomuto konkrétnímu tématu. Myslím, že mám k dispozici dvě minuty, tak budu stručněji, ale je jasné, že vytvoření této platformy představuje velice pozitivní vývoj. Na počátku zde byly určité pochybnosti o tom, zda je či není potřebná taková platforma. Nehlášená práce. Nehlášená práce je práci, která má mnoho podob, stává se čím dál tím komplikovanější, složitější, celá tato záležitost právě proto potřebujeme expertní poznatky, expertní hodnocení tohoto typu práce. A druhá věc je následující. Udělali jsme opravdu dobře informované rozhodnutí ohledně boje proti nehlášené práci, která, který obsahoval sankce a zároveň uh, snahu přetavit nehlášenou práci na uh, hlášenou práci. Dále Ester se zmínila o tom, že samozřejmě, když se bojíte, že budete, že budete eh, penalizován, tak by eh, to mohlo vést k určité změně vašeho přístupu. To by mohl být pozitivní aspekt celé této problematiky. A nyní, pokud jde o účast na této platformě, máme tam eh, různé odborníky, experty, jsou tam zastoupeny odbory, státní instituce, podnikatelská sféra a zároveň Evropská komise. Takto jsme o této platformě uvažovali při její tvorbě. Společný zájem všech těchto zúčastněných stran mělo být k žádnému, k žádné neloajální či nekalé kon, konkurenci a, a lidé samozřejmě musí deklarovat svou práci a odvádět daně. V neposlední řadě, jak už se o tom zmínili kolegové, tato platforma velice intenzivně eh, funguje a pracuje. Jedna z výzev této platformy je přinést konkrétní výsledky. Konkrétní výsledky v členských státech, v různých sektorech, eh, oblastech konkrétních, kde třeba tato nehlášená práce představuje problém. Úplně na závěr, paní předsedkyně, bych rád řekl, že bychom měli nadále udržovat kontakty s touto platformou, vy jakožto předsedající a řekněme, e, za rok se zde podívat na to, k čemu za tento poslední rok došlo. V rámci tohoto mandátu ovšem samozřejmě platforma musí předložit určité výsledky, závěry, ze kterých musí vyplývat konkrétní rozhodnutí a právě proto bych velice rád poděkoval Evropskému pracovnímu úřadu za odvedenou práci. Mm, možná bychom mm, kolega z z business sféry, hovořil o tom, eh, že by to měla být spíš, že by to měl být spíš úřad pro zaměstnanost, nebo ten název, že by se měl změnit tímto způsobem. Děkujeme a nyní má slovo paní Tomič, která je stínovou zpravodajkou. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající a dobré ráno všem. Uplynul rok od okamžiku, kdy pan Pirinský tak velice trpělivě vedl veškerá jednání, která se podílala na vytvoření této platformy a dnes eh, jsme si vyslechli určitý přehled o tom, k čemu došlo, k jakým výsledkům, co tam probíhalo. Pan Pirinsky se zmínil o určitých obavách, určitých pochybnostech ohledně této platformy. Na počátku zdá opravdu přinese ty výsledky o které nám jde, to znamená snížit rozsah nehlášené práce. A všichni hosté dospěli k závěru, že tato platforma skutečně za ten poslední rok dosáhla svých cílů. Na druhé straně je pravdou, že funguje pouze jeden rok zatím, takže je obtížné, aby tam eh, byly dosaženy už nějaké zásadní konkrétní výsledky. Pro nás, pro naši skupinu je důležité eh, se dozvědět, kdy budeme mít možnost srovnat stávající situaci u nehlášené práce s tím, jak to vypadalo v minulosti a jak to bude vypadat eh, zároveň do budoucna, aby jsme měli určité srovnání. Protože ten rozdíl tam musí být jasný. Platforma je jedním z nástrojů, jež by nám mohl pomoci dosáhnout pozitivních výsledků v této oblasti. Takže pro mě to je to hlavní měřítko, ne úplně počet různých těch schůzí nebo vytváření dalších a dalších úřadů, orgánů, eh, agentur. Já totiž mám o jejich užitečnosti velké otazníky. Nejprve si totiž myslím, že bychom měli dosáhnout konkrétních výsledků a zároveň posílit instituce, které již existují i na národní úrovni, a bojovat společně proti nehlášené práci. Bylo by špatné okamžitě vytvářet nějaké nové instituce. My jsme bohužel neměli dostatek času, abychom se tomu věnovali dneska, ale eh, na závěr bych ráda řekla, že jsem, že jsem nesmírně potěšená, že jsme dosáhli již nyní kvalitních výsledků a po roce bychom se měli opětovně všichni sejít a zhodnotit, eh, k čeho jsme dosáhli. Já nevím, zda naši hosté budou schopni odpovědět na otázky, ale ráda bych je požádala, aby nám uvedli určité konkrétní pozitivní příklady této platformy přímo v praxi, čeho dosáhli v posledním roce. Děkuji. Děkujeme. Paní McIntyre má slovo. Děkuji. Víte, já bych ráda řekla, že mě to opravdu velice potěšilo dneska a chtěla bych poděkovat komisi, což opravdu nedělám moc často. Protože pod vedením pana Pěrinského se nám povedlo dosáhnout této platformy, kterou všichni podporujeme, kde všichni chceme bojovat proti nehlášené práci. Jednak pokud jde o zneužívání, vykořišťování našich pracujících, to je jasné, ale i protože to podkopává legitimní biznis, legitimní podnikatelství. A proto je důležité, abych bychom zde měli něco, co nepodporuje pouze nějaká jedna frakce, ale všichni v Evropském parlamentu. A to, co jsme, o čem jsme hovořili a to, co jsme předpokládali, že jak by to mohlo vypadat do budoucna, já jsem nesmírně ráda, že to začíná fungovat. Já vím, že z mého osobního pohledu mě těšilo to hlavně to, abychom tak nějak omezili naše Eh, stanovené cíle. Abychom byli ambiciozní, ale zároveň pragmatičtí. To je můj přístup který bych ráda zdůraznila. Jednak je to vymáhání, eh, sdílení osvědčené praxe a poznatku či vědomosti a ne vytvořit nějaký standardizovaný přístup. Tam jsem, se, tam jsem trošku měla obavy ohledně toho, co by Evropský pracovní úřad mohl udělat v této oblasti standardizace. 93%, jak nám bylo řečeno, účastníků eh, tohoto průzkumu řeklo, že je to že je to kvalitní, že je to dobrá, či alespoň, řekněme, mm, velmi dobrá nebo dobrá aktivita. Možná, kdybyste měli nějaké konkrétnější rozložení podle jednotlivých zemí, procenta, jak to tam vypadalo, to by mě rovněž velice zajímalo. Víte, já pocházím z Velké Británie samozřejmě a vždycky jsem zdůrazňovala to, a v tom fact sheetu to máme, takže to asi nemusím opakovat, ale ve Velké Británii na základě OECD máme asi 1,7 HDP, který, které pochází z neformální eh, černé ekonomiky. V některých zemích to může být dokonce až 30%, takže v jiných zemích to samozřejmě může představovat větší problém než u nás a tak dále, ale já jsem opravdu nesmírně eh, hrdá na to, že zde máme zákon o moderním otroctví, který je prvním zákonem celé EU, který bojuje proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi, jež jsou součástí nehlášené práce. A jsem ráda, že máme možnost prostřednictvím této platformy si vyměňovat tyto naše zkušenosti a poskytovat vám tyto informace. Čili já jsem opravdu nesmírně ráda, že jsme to zahájili, nakopli. Prosím, neměňme to, než se to skutečně etabluje a zjistíme, co všechno to může udělat tato platforma. Neskočme rovnou do to, té druhé etapy, než to všechno Mm, si sedne, protože je to velice kvalitní a mohlo by to přinést velice dobré výsledky pro nás v celé Evropě. Děkujeme, paní Tun slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. A ráda bych poděkovala za tyto velice zajímavé prezentace. Já jsem ráda, že zde máme eh, naše hosty z Bulharska, že můžete být opravdu hrdí na vašeho zástupce mezi námi, který odvedl úžasnou práci. Víte, v těch dlouhých diskuzích jsem měla často pocit, že je to beznadějné, že je zde princip subsidiarity, že nebudeme schopni to nějak zprovoznit, ale zdá se, že ano, zdá se, že to funguje. A včera jsem napsala, sepsala celý dlouhý seznam, chtěla jsem tam mít ještě otázky sociální dimenze, nadnárodní uh, úřady, dále je to otázka chudoby, um, umělé překážky, které se tvoří na národní úrovni u onlineových platform. Ale odpovědi jsem získala na vše, což tam o tomu tak většinou není, takže vlastně nemohu položit žádné otázky, což je dobré. Tak aspoň několik poznámek. Toto je dobrý výchozí nebo nesmírně zajímavý program aktivit na dva roky. Ten monitorovací systém se týkal určité spokojenosti účastníků této platformy, jejich výsledky, zkušenosti, výměna osvědčené praxe. Ovšem eh, kolegyně položila tu otázku ohledně těch konkrétních úspěšných případech. Eh, to by mě rovněž zajímalo. A zároveň ty externí vztahy, protože první dva roky platformy jsou velice důležité a určité chyby či nedostatky by mohly poté být lépe identifikovány. Pokud je o osvědčenou praxi, nevím, zda takové kontakty již probíhaly, možná bychom se měli podívat i na osvědčenou praxi mimo země EU, například u východního partnerství. Tam jsou určité problémy rovněž s nehlášenou práci. Možná bychom je mohli zapojit do nějakých seminářů, ale naopak země jako Kanada nebo Norsko, které by nám určitě mohly pomoci. Děkuji. Nevidím, říká paní předsedající, paní Kunevu. Nahradil ji někdo, paní Kunevu? Paní López Vermejo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto, že zde paní Kuneva nemohla být, ale já budu tady nyní hovořit za ní. Jak jsem jí říkala nejdříve, děkuji, ehm, děkuji mnohokrát za zorganizování této schůzky. Bylo pro mě velice důležité si vyslechnout vaše názory, vaše názory. Je důležité, že práce platformy je takto eh, ohodnocena. Eh, skutečně se zasloužila o mnohé. Je dobré, že se podporuje spolupráce mezi členskými státy a že také stanovujeme diagnózu stávající situace. To ovšem nestačí, abychom bojovali proti této metle, metle nehlášené práce. Diagnózy, které zde byly stanoveny, ještě, stále ještě nejsou doprovázeny nějakými konkrétními výsledky v praxi. Zjišťujeme, že nehlášená práce existuje, sledujeme v jaké podobě, v jakých zemích, ale v některých zemích z důvodu úspor, politik úspor ne, se nesnižuje počet nehlášené práce, ale ten objem se naopak zvětšuje. Mám tím na mysli nejenom nehlášenou práci, ale i takovéto typy e, pracovního zařazení, jako je falešná práce, jako OSVČ, švart systém. Například ve Španělsku funguje to, že pracovník nahlásí pouze část odpracovaných hodin a velkou část odpracovaných hodin nenahlásí. A za tyto hodiny pak eh, samozřejmě eh, zaměstnanec neodvádí odpovídající dávky a pracovní také ale nemá zajištěna svá pracovní práva. Motivace podniků je velmi politování hodná. Dochází k čím dál tím větším případu eh, daňových úniků. Podnikatelé se skutečně snaží, jak mohou vyhýbat e, placení sociálních e, odvodů. Neuspokojivá situace je například v oblasti dopravy. Tam se podniky chodají tak, že své pracovníky vykořišťují. Paní Collins a já souhlasím s jejím názorem, řekla, že bychom potřebovali dodatečnou legislativu, že tedy platforma samotná nestačí, že potřebujeme skutečnou harmonizaci pracovního práva pro celou Evropskou unii. A dále, že je třeba harmonizace i v oblasti daňového práva, tak jak se o to jako parlament již dlouhou dobu snažíme. Musíme si vytknout jasný cíl, že chceme bojovat proti sociálnímu dumpingu pomocí sankcí. Pokud bychom poprosili členské státy, aby učinili pouze takové minimum, jako je ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce, či eh, podpoře nebo posílení roli inspektorátu práce a pracovních inspektorů. Alespoň to by byl krok vpřed tak to bychom, myslím, příští rok se zde mohli zabývat zprávou, která by byla pozitivnější. Lituji, že tolik kroků ještě učiněno nebylo, i když se všichni shodujeme na tom, že je třeba tento problém neprodleně řešit. Zaměstnavatele se chovají tak, jak se chovají, ale zaměstnanci stále ještě neví, jaký bude jejich osud. Zda jim Evropská unie pomůže či ne. Proto musíme neprodleně uvést naše záměry v realitu. Děkuji. Sezelení zde nejsou. Eh, dívám se, zda někdo za EFDD v sále. Ano, prosím, já jsem vás neviděla, omlouvám se a máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I my jsme na tomto tématu pracovali už od roku 2015 společně s panem stravodem Pirinským, tak abychom vybudovali tuto evropskou platformu proti nehlášené práci a uvedli v praxi systém informační a systém eh, vyměňování osvědčených praktik. Tento systém musí být koordinován právě z evropské úrovni. Jedná se o ty nejzranitelnější pracovníky, jež problémy zde řečíme myslím si, že ten dvouletý plán je dobrý, je velice ambiciozní, ale eh, s platformou se pojí jisté strukturální slabosti. Za prvé, jak vůbec chceme odhadovat objem nehlášené práce v Evropě, eh, za Evropu jako celek a pak za jednotlivé členské státy. V mé zemi se domníváme, že je to číslo asi 21%, ale jak jsem již řekla, je to pouze odhad. Na druhé straně máme sice jisté přesné údaje, ale jsou těžko přístupné. A není zcela jednoduché zajistit úsilí všech členských států, tak aby se zapojili do práce platformy, která je dobrovolná. Některé kroky mhm. máme pozvány, popsány v akčním plánu, to je dobrá věc. Jedná se například o výměnu informací u inspektorů práce, které se týkají oblasti e, vzdělávací, i to je dobré je třeba tento nástroj používat. Pak zde již bylo poznamenáno, jak důležitá je výměna údajů. Naprosto to podporuji. Dále studie, které si platforma zadává. To se týká například situace e, falešných podnikatelů v Evropě. I to je zajímavé, ale jak říkám, e, ta platforma je velice mladá, takže je těžké nyní udělat nějakou bilanci jeho působení. Je třeba se zaměřit zejména na kontroly toho, zda Peníze našich daňových poplatníků jsou v tomto případě vydávány správným způsobem. Dále sankční přístup, ten je dobrý, ale sám nestačí. Musíme změnit náš přístup. Je třeba, aby v našich zemích se bojovalo proti nehlášené práci, zejména pomocí podnětů, impulzů, které přinesou nějaký něco pozitivního pro ty podnikatele a zaměstnance, kteří svou práci nahlásí. Musí to být spojeno s nějakou pobídkou. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Dominik Martán, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Taková platforma, která bojuje proti nehlášené práci, to je více než nutnost, to je naléhavá záležitost, to je opravdu něco nutného, zásadního a proto skutečně mohu říci pouze bravo, pane eh, Pěrinský, protože samozřejmě to je projeno i s problémem toho, že lidé nemají přístup ke zdravotnímu pojištění, jsou to špatné zdravotní podmínky, dochází tam k porušování základních mm, pracovních práv, jde o nekalou eh, hospodářskou soutěž, tito lidé nemají možnost eh, důchodu a tak dále. My jsme viděli, že v podstatě tato platforma, my jsme o tom již hovořili, mm, v loňském roce byla zahájena komise, hovořila i o ilegální imigraci, o těchto problémech nezákonné imigrace. Tam bych se rád zeptal, zda jste získali nějaké informace. To znamená, že tato platforma v březnu přišla i s mhm. určitou studií ohledně eh, vysílaných pracovníků a zároveň, jak bojovat eh, proti eh, falešným podnikům s těmi mm, PO boxy. Zda již máte určité, určité Mm, informace k dispozici. A dále to byl 1 milion eur, které jsme vyčlenili pro boj proti nehlášené práci a zároveň eh, to byly různé konkrétní projekty, které v eh, listopadu byly eh, loňského roku rovněž zvoleny a proto bych se rád zeptala, zda již máme seznam těchto hlavních projektů k dispozici. Děkujeme, pan Hoď má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nepochybně, nepochybně nehlášená práce znamená nesmírně negativní jev hospodářského, ekonomického i etického charakteru, ale zároveň bych rád zdůraznil roli mladých lidí v Evropské unii a jejich problémy. Víme, že zde vládne obrovská nezaměstnanost 20% na evropské úrovni, ale zároveň bych rád připomněl mladé lidi, kteří jsou bez práce, bez vzdělání, bez stáží, kterých, a těchto lidí máme několik milionů v celé Evropské unii. Rád bych zdůraznil to, že především mladý člověk je ten, který by chtěl pracovat legálně, být někde oficiálně zaregistrován. A občas možná někdy i často dochází k tomu, že nelegální nebo nehlášená práce je jedinou příležitostí pro mladého člověka získat jakoukoliv pracovní příležitost. Čili jak bojovat proti příčinám nebo abychom připravili takovou legislativu, aby eh, zaměstnancům, aby se jim to ne, nevyplácelo zaměstnávat lidi tímto nehlášeným způsobem. Víte, já si myslím, že bambučiony, mm, jak se jim říká v, v Itálii, to znamená eh, to mladí lidé, kteří nepracují, tak se vlastně bojí pracovního trhu, eh, nechápou ho, ví, že tam je, eh, že jsou tam různé normy či standardy, které se nedodržují, které, že je to všechno pouze postaveno na zisku, že mladý člověk tam je podceňován, ponižován a proto možná se i bojí takových pracovních příležitostí příležitosti. Proto bych se rád zeptal účastníků platformy, zda připravuje nějaké koncepce, nějaké strategie boje proti eh, těmto jevům, abychom mladé lidi zaangažovali do pracovního trhu, protože jinak dojde k patologizaci či jejich exkluzi, sociální exkluzi. Například duální systém vzdělávání, to znamená, aby tito lidé měli například eh, různé možnosti spolupráce s podniky, s určitými eh, továrnami, s konkrétními, s konkrétními biznesy, aby tito mladí lidé skutečně byli aktivní na trhu práce. Děkuji. Zazněla zde řada komplimentů o platformě Jordym, jeho práci. Já bych se ráda přidala k těmto komplimentům a ještě bych řekla, že v té prezentaci ale nebyla zmíněna jedna věc. A to je otázka společné definice, protože pokud chceme opravdu sbírat údaje v celé Evropské unii, bylo by dobré, kdybychom měli nějakou společnou definici. Proto, abychom také mohli měřit pokrok. Takže mě by zajímalo, jestli e, o tom to diskutujete. Jestli například e, práce na nějaké kartičce sociálního zabezpečení by pomohla e, v boji proti nevyhlášené práci. Pak se ještě obracím na zástupce komise. Vím, že nyní tedy pracujete na mm, tomu stanovení toho pracovního orgánu. A jaké, jaká ponaučení jste získali tedy z prvního roku fungování této platformy? Co z toho můžete vyvodit pro tento nový orgán? A tento první rok vašich zkušeností umožňuje vám už eh, předložit nějaká doporučení eh, pro fungování té, or, eh, tohoto orgánu. Co byste nám poradili, abychom co nejefektivněji bojovali proti nehlášené práci? Děkuji. Takže toto v podstatě byla tedy otázka eh, ohledně společné definice a po naučeních od paní Jongerius. Pak se měly další otázky a já hned dám slovo panu Karelovi, aby odpověděl. Děkuji. Děkuji vám také za zorganizování tohoto setkání. Práce parlamentu byla zásadně důležitá pro nastavení této platformy. Já bych rád pogratuloval panu eh, Pirinskému za eh, práci, kterou odvedl. Opravdu nyní máme dobrý nástroj. Navážu na pana Pirinského, který říká, že nehlášená práce je jakýsi polymorfní fenomén. Takže potřebujeme holistické řešení, pokud to vůbec chceme vyřešit. Jak měřit úspěchy platformy? Asi tedy eh, snižováním eh, tedy rozšíření nehlášené práce v EU. Ale určitě upozorní na to, že ta platforma sama o sobě nemůže udělat všechno, nemůže odvést tuhle tu všechnu práci. Co třeba sankce, ty se e, ukládají na vnitrostátní úrovni. Paní Tomič e, nás požádala, abychom jmenovali jeden úspěch. Tak eh, pro nás to byl peer review rumunského pracovního inspektorátu. Rumunský eh, ministr práce se na nás obrátil s žádostí o jakousi hloubkovou analýzu tohoto mm, inspektorátu, abychom tedy se podívali na to, co funguje a co nefunguje. Takže e, stává se stále častěji, že takto vnitrostátní administrativa otevře své dveře odborníkům jinot. E, potom e, tam pracovníci vyplňují mm, nejrůznější formuláře, vůbec nic neskrývají a je to všechno za účelem toho, aby mm, bylo možné poskytnout jasnou zprávu s doporučeními E, určitě to stojí za to. Oni to dělají e, proto, že mm, si uvědomují, že platforma má e, jasný účel, že tam lidé nejsou proto, aby chránili nějaké své národní zájmy, ale aby opravdu získali z té platformy maximum, co se týče tedy i šíření osvědčených postupů. Hmm, potom jsme měli takovou otázku, zda pro někoho je to výhodnější než pro někoho jiného. A já si myslím, že ne. Všichni z toho e, něco pozitivního mají. Samozřejmě mm, výsledky ve členských státech jsou různé. E, vlastně i mm, přístup k této platformě je trošku odlišný v ženských státech. Ale myslím si, že nakonec eh, všichni, včetně sociálních partnerů, z eh, té platformy získají eh, to, co potřebují. Je to tedy nástroj pro všechny. A co se týče mezinárodní dimenze, o tom se ještě musíme trošku, nad tím se musíme ještě trošku zamyslet. A pak jsme zde měli některé konkrétní otázky, které ale jejíž odpovědi ale můžete nalézt na webových stránkách komise. Co se týče otázky legální migrace, to už bylo vlastně součástí eh, konzultací, které probíhaly, eh, tak co třeba eh, fiktivní společnosti, tak k tomu samozřejmě taky ještě máme seminář 15. listopadu. A tím se dostala paní Jongerius, to společná definice. Na tom pracujeme. Máme, budeme mít tedy mm, pracovní skupinu platformy, která se právě tomu bude věnovat. Musíme k tomu přistupovat ovšem realisticky. Je možné, že se nám podaří se dopracovat společné definice, ale není to jisté. Právní definice v tuto chvíli tedy je na vnitrostátní úrovni. Takže jak s tím skloubit eh, e, přístup EU? A po naučení z prvního roku působení platformy pro pracovní orgán, pracovně právní orgán, my, je, jak už jsem říkal, ustanovujeme vždycky eh, pracovní skupiny, tak i k tomuto tématu budeme mít pracovní skupinu. E, jako dobrovolnice se přihlásilo 22 členů a oni vlastně potom poskytnou výsledky své práce komisi v prosinci. Tady určitě nejde o nějaké individuální názory. A Iv už říkal, že tady možná jsou určité nedostatky takže je důležité, aby členové platformy se o tom pobavili, jaká by mohla být přidaná hodnota této evropské eh, pracovní, eh, tohoto pracovního orgánu. Děkuji. Děkuji. Opravdu si nemyslím, že bude možné dát slovo vám všem, ale ještě dám prostor sociálním partnerům protože oni jsou tak obrovsky důležití pro realizování eh, rozhodnutí, která zde učiníme. Děkuji. Já chápu frustraci některých poslanců, kteří jsou zde přítomní, protože ono je to opravdu krušné, když pracovník se rozhoduje mezi tím, zda vůbec nebude mít žádnou práci, a nebo bude mít práci, kterou prostě nebude, eh, nenahlásí. Takže já chápu frustraci, když tady říkáme, že platforma je úspěšná, ale proč si to myslí odbory? protože eh, nyní existuje místo, kde můžeme upozornit na slepá místa. Můžeme se na, například bavit o, o komplikované situaci pilotů aerolinek. Hmm. Můžeme varovat členské státy a říci jim, podívejte, zde máte problém, kterému se musíte věnovat to taky je jakési bezpečné místo pro eh, výměnu informací o tom, co se děje. A členské státy, které si neváží eh, zapojení obou stran průmyslu, si mohou vyslechnout eh, úspěchy, příběhy úspěchů z jiných částí Evropy a třeba pochopí, že i odbory mohou eh, nějakým způsobem smysluplně přispívat k úspěchům. Nám se tedy podařilo identifikovat, jaké struktury a postupy můžeme nastavit, abychom tomu napomohli. Včera na obědě jsme se bavili o tradičních potížích, kdy máme přeshraniční spolupráci. A tady jde tedy o to, aby v rámci těchto programů eh, lidé byli informováni o otázkách sociálního zabezpečení, zdanění a podobně. Ono to bylo důležité, protože se do toho zapojili i zaměstnavatele, kteří na tom také měli zájem. Tady jde vůbec eh, o to, že tady máme eh, nehlášenou práci a potom eh, třeba, řekněme, falešně eh, OSVČ, kteří ale v podstatě řadu těch svých pracovních úkolů nehlásí a tohle to samozřejmě se nedá řešit dne na den. A pokud se nám ale prostřednictvím toho nového pracovního orgánu podaří uh, Eh, nastavit nějaká pravidla, která eh, budou eh, pomáhat odstraňovat ty stávající nedostatky, tak už to samo o sobě bude skvělé. Pan Trumpe, děkuji. Stručně. Já si myslím, že je obrovsky důležité, abychom tedy měli tu platformu jako jakési bezpečné místo, kde si můžeme vyměňovat osvědčené postupy, kde se můžeme informovat o tom, co funguje a co nefunguje. Přesně tak toto v tuto chvíli funguje a měli bychom eh, to tak udržet. to není proces, který za rok nebo za dva skončí, ale je to mm, proces, který eh, musíme neustále obnovovat. Já jsem eh, z Dánska, my máme velmi dobře fungující eh, veřejné služby, sociální systém. A i v Dánsku jsme přesto museli bojovat s tou nehlášenou prací. Mě to mrzí, pane Pirinský, já vím, že vy, máte, vy jste ze země, kde té nehlášené práce je ještě více, ale opravdu je to nekonečný příběh. Eh, ta naše práce nikdy neskončí. Ještě poslední připomínka. Vymáhání je velmi důležité, ale ono je stejně důležité usnadnit nebo umožnit eh, lidem či podnikům, aby se přesunuli tedy z nehlášené práce na práci eh, vykázanou. Já jsem dokonce už měl zpětnou vazbu od lidí, kteří opravdu si váží toho, pokud tento systém je dobře nastaven. E, nyní dám slovo panu Kaldesovi, který tedy může uzavřít tuto diskusi. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já bych pouze rád potvrdil to, co jsem již řekl a že opravdu všechny tyto názory mě ještě posílily v mém názoru ohledně toho, že je to proces, který bude pokračovat, produkuje již konkrétní výsledky a to, co nás čeká, je určité zvážení tohoto nového uh, úřadu, podívat se na nedostatky, abychom identifikovali veškeré překážky, politiky, ať již jde o spolupráci nebo kontrolu nebo výměnu informací. To všechno bude velice důležité pro to, abychom posílili a ještě prohloubili práci všech zúčastněných subjektů. Děkuji. Děkujeme, pan Pěrinský. Vy jste tady skliděl obrovský úspěch potlesk, tak bych vás poprosila o nějaké závěrečné vystoupení. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já myslím, že to již nevyžaduje nějaký dlouhý proslov. Na základě této diskuze je jasné, že tato platforma v tom krátkém období svého fungování již dosáhla konkrétních eh, kvalitních výsledků, především pokud jde o interakci jednotlivými partnery, o možnost výměny informací, ověřené, osvědčené praxe při boji proti nehlášené práci. A že jsme se vlastně od rozprávy či diskuzí dostali ke konkrétním společným aktivitám na úrovni členských států prostřednictvím různých pracovních skupin, například ta pracovní skupina, o které se zmínil kolega v Rumunsku. Takže nebudu opakovat to, co zde již zaznělo. Pouze chci říci, že čelíme obrovské výzvě. A v tomto ohledu a rád bych poděkoval všem, všem, kteří mm, tak eh, pozitivně promluvili o mé práci i našich kolegů, kteří se zúčastnili vyjednávání ohledně tvorby této platformy. To, co jsme zde prokázali, je nyní jasné na, eh, bylo jasné na té úrovni vyjednávání o platformě. Vytvořili jsme určitý vzorec, který nám umožnil společnou práci na tomto projektu. Je to velice kvalitní výsledek, podle mého názoru, proto bych rád poděkoval všem stínovým spoluspravodajům. Je zde ještě velice důležitá část, paní předsedající, která zatím nebyla zmíněna. A to je to, že na sekretariátu nebo sekretariátu naší politické skupiny eh, socialistů a demokratů pracuje mnoho velice vysoce kvalifikovaných odborníků. Já zde nebudu nikoho zmiňovat, protože já jsem viděl, jak občas, i když bylo zmíněno moje jméno, to vyvolává různé pocity, ale rád bych prostě jenom zdůraznil to, že toto rozhodnutí a tyto výsledky práce jsou výsledkem velikého pracovního nasazení všech těchto lidí. A zároveň dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili dnešní diskuze. Jsem přesvědčen o tom, že náš parlamentní výbor by měl být právě tím pojítkem mezi touto platformou a zákonodárcem. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za účast, všem za účast na této diskuzi. K tomuto tématu se samozřejmě ještě budeme vracet. Máme tři až čtyři minutky ještě k dispozici proti našemu původnímu programu, takže počkáme chviličku na pana Disselbluma, který mezi nás za chvíli dorazí. Doufám, že mnoho z vás bude moci zůstat na naší schůzi, položit dotazy panu Disselblumově a nyní vyhlašuji na dvě, tři minuty pauzu.

friends, we are preparing for our exchange of views with Mr. Dijsselbloem. Budeme pokračovat v naší schůzi s panem Dijsselbloemem a doufám, že eh, jste se již eh, připravujete na to, že se usadíte, abyste se mohli soustředit, takže vám poskytnu ještě chviličku. Okay, friends, then we start. Dobrá, začneme. Já zde vítám pana Dijsselbluma. A jak jistě víte, vedli jsme mnoho diskusí zde na výboru o situaci v Řecku, ne pouze v Řecku. A hodně jsme se tím zabývali. Měli jsme rovněž výměnu názoru eh, s ministry práce z Řecka pak jste, mě, jste měli zástupce komise, zástupce z Rady Evropy a rovněž eh, konferenci o tomto tématu. A také jsme zde měli zástupce expertních skupin, kteří se zabývají tím review, tím přepracováním eh, řeckého pracovního trhu. Velmi jsme se tím zabývali, intenzivně. Jsem potěšena, že jste dnes eh, mezi námi, že nám Můžete popsat eh, své zkušenosti a sdělit nám vaše názory, eh, které jste si vytvořil během let, které jsou nyní již za námi. Jak vidíte vy situaci v Řecku, jak odhadujete tamnější realitu. Těšíme se velice na vaše informace. Jak se si jistě všiml, náš výbor eh, zde není v plném počtu, ale jsem si zcela jistá, že ti, kteří se dnes nemohli dostavit, eh, se eh, jistě budou sledovat naši schůzi prostřednictvím internetu. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišli mezi námi a máte slovo, pane Dijsselblume. Děkuji mnohokrát, paní poslan, předsedkyně, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za poslání do Evropského, za pozvání do Evropského parlamentu, do výboru pro zaměstnanost. Hospodářský dialog s mnou, jakožto s předsedou euroskupiny se koná na ekonu, ale já plně chápu, že i výbor pro zaměstnanost má velký zájem o program pro Řecko, zejména s ohledem na vývoj řeckého trhu práce. Na začátku roku 27. dubna jsem plénum parlamentu informoval o tom, jak vypadá aktuální stav věcí tohoto programu a musím říct, že od této doby eh, řecký program eh, zaznamenal velké pokroky, Řecko a partneři úspěšně dokončili v černu druhou revizi tohoto programu a zcela konkrétně řecké orgány zavedly důležité politické reformy, které pro pokrývají velké části e, ekonomiky, daně, reformy pracovního trhu a další. Proskopina ze své strany vysvětlila svůj přístup k dluhům této země. Byly vyplaceny další peníze z Řecku, celkem 8,5 miliard eur a Mezinárodní měnový fond v červenci schválil nová pravidla pro Řecko. Je to tedy pozitivní vývoj, který má za důsledek, že řecký trh je na tom lépe. Poprvé od roku 2014 máme lepší výsledky na trhu práce. Nyní se bude konat třetí revize a myslím si, že tady máme dobré vyhlídky, které platí i pro zbývající část programu. Nyní několik všeobecných poznámek eh, k programu jako celku a pak se budu specificky vědovat tématice trhu práce a nakonec něco řeknu k záměrům členských států, jak hodlají podpořit eh, řecký reformní balíček. Od té doby, co byl program spuštěn, jsme se vždy přejména snažili konzolidovat důležité věci tak, aby se Řecko postavilo opět na vlastní nohy a mohlo si vybudovat lepší budoucnost. Paní předsedkyně, vy jste o tom hovořila, je to naším společným cílem, ano. Ale lepší budoucnost se musí opírat o pevné základy. A to jsme se poučili v letech před krizí, během krize. A je nám to jasné i nyní. Nerealistické prognózy škodí zemím a Řecko je toho tragickým příkladem. Nezaměstnanost mladých 21%, více než 40% to bylo dříve, nyní jsme tedy u těch 21%, to číslo eh, se pomalu zmenšuje a dnes veřejné čísla to potvrzují. Situace ovšem zůstává i nadále zcela nepřijatelná a eh, vyžaduje se drastická opatření, zejména v oblasti pracovních podmínek a sociálních podmínek tady musíme něco změnit. Potřebujeme proto trvalou užitelnou roli strategických opatření. Řecko potřebuje vyvážený model růstu, který dovolí, aby všichni systému důvěřovali a pokud ten systém bude důvěryhodný, bude pevně zakotven, tak může řecké hospodářství využít ten obrovský potenciál, který má, ale který se momentálně nevyužívá a bude schopno vytvářet nejenom více pracovních míst, ale také kvalitnější pracovní místa. O to se musíme všichni snažit a Řecko a jeho partneři se o to snaží a budeme takto postupovat i v budoucnosti. Naším dalším cílem je, abychom eh, měli dobře vyváženou ekonomiku, která bude směrem růstu a která umožní, aby mohli všichni přispívat ke stabilnímu ekonomickému prostředí. Zdroje jsou omezené a proto je třeba, aby se využívaly co možná nejproduktivnějším způsobem. Dále třeba se zaměřit za sociální ochranu a chránit zejména nejzranitelnější skupiny v řecké společnosti. Řecko takto postupuje a i nadále se bude o tento cíl snažit. Sociální systém v Řecku je momentálně velice e, roztříštěný a příliš komplikovaný. Nyní několik detailů, které se týkají trhu práce. Řecko v poslední době provedlo velkou reformu trhu práce. V roce 2015 e, bylo provedeno hodnocení odhadů pod komise. Řecko vedlo k tomu, že Promiňte, krize vedla k tomu, že Řecko velice rychle muselo zlepšovat e, svou eh, kapacitu trhu práce, muselo zavést větší flexibilitu do trhu práce a vyrovnávat makroekonomické nerovnováhy, které vznikly v důsledku krize. Ovšem, reformy trhu práce to je vždy velice ožehavé a fragilní téma právě v, nyní v kontextu toho pouze pomalu se objevujícího oživení ekonomiky. Tady je třeba zachovat kontext eh, práv sociálních prac, pracovníků, sociální práva a zároveň dodržet, udržet flexibilitu a posílit atraktivitu práce. Dále jde i o insidery a outsidery na trhu práce, ty rovněž nesmíme ztrácet ze zřetele právě v kontextu velice vysoké nezaměstnanosti. Já se ovšem domnívám, že reformy, na kterých eh, jsme se dohodli, představují dobrý kompromis. Eh, z mnoha ohledů, některé vyjmenuji. Za prvé, eh, úřady přišly k akčním plánem, který v sobě obsahuje opatření proti, eh, na boj proti nehlášené práce. Dále se zjednodušilo pracovně právní předpisy. Pak byla vytvořena skupina odborníků, do této skupiny patří zástupci Mezinárodní organizace práce. Tato skupina dohlíží nad modernizaci, na modernizaci pracovního trhu mají být eh, zachovány nejlepší praktiky a má se vytvořit nová forma kolektivních vyjednávání, ke které se přejde pro po úspěšném ukončení programu pro Řecko. To též platí pro modernizaci masového propouštění a pro právo na stávku, kde již úřady zavedly jisté právní kroky. Nyní tedy probíhá ta třetí revize a v rámci této třetí revize dojde ke schválení zákonných opatření, která e, stanoví, že stávku musí vždy podpořit více než 50 zaměstnanců, tak, aby e, ten dopad nebyl příliš negativní. Dále ochrana lidí bez práce a lidí, kteří práci hledají, to je důležitá součást reformy trhu práce. Dále fiskální expanzní opatření, která jsou plánována na rok 2019, odpovídající úřady podpoří, což je velice důležité, zejména e, systém e, minimálního platu, který platí od letošního roku, bude velice pozitivní. A nyní závěry Euroskupiny z 15. června k podpoření řecké ekonomiky. Jako Euroskupina jsme se nejdříve dohodli na to, že zkrátíme časové období, eh, ve kterém je třeba dodržet cíl primárního schodku 35 Zkrátili jsme tuto hůtu, což znamená, že po roce 2020 Řecko bude moci jít fiskálním kurzem, který bude eh, v souladu s celkovým evropským primárním kurzem, což je primární přebytek více než 2%. Dále euroskupina rovněž potvrdila, týká se to udržitelnosti dluhu, že dojde k zavedení určitých opatření, které se týkají krátkodobého horizontu a pádem připravujeme dlouhodobá opatření týkající se dluhu, která budou zaváděna eh, v život po úspěšném dokončení programu. Řekové vidí, že to myslíme vážně. Středně doba dlouhová opatření jsme nyní detailně popsali a Eurogrupa podporuje Řecko také v jeho snaze e, dostat se zpět na trh tím, že jim usnadňujeme veřejné zadlužení a například plánujeme vyplácení ve hotovostní formě. Na závěr bych řekl, že závěry, které byly přijaty k řeckému programu, ukazují, že řecké orgány odhodlaně e, i dnes provádí další a další reformy a euroskupina je ochotná v rámci tohoto postupu Řecko i nadále solidárně podporovat. Během příštích eh, let a měsíců nás čeká ještě mnoho práce. Euroskupina pozbuzuje Řecko, aby i nadále pracovalo na udržitelné růstové strategii ve spolupráci s mezinárodními partnery. Současná revize probíhá velice dobře, eh, diskutujeme s řeckými orgány a momentálně to probíhá velmi konstruktivně a já věřím, že se nám podaří dokončit tu, tuto třetí revizi do konce letošního roku a pokud tento postup bude dokončen úspěšně, ukáže to, že Řecko je na dobré cestě proto, aby v polovině příštího roku mohlo opustit tento program a pak i nadále jít cestou udržitelného růstu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já nyní dám slovo koordinátorům. Pan Becker nahrazuje pana Kázu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, já jakožto zástupce koordinátora za PPP chci nejdříve eh, přivítat eh, práci euroskupiny, práci, kterou odvádí na konzolidaci Řecka. Již vidíme první plody, které, které tato práce přináší. Čísla se vyvíjí pozitivně, jsou to tady čísla těch jednotlivých kritérií celkového palíčku. Dále bych rád podotkl, že my v EPP trváme na důstelném provádění celkového strukturálního palíčku ze strany řecké vlády vidíme tady spíš pozitivní signály, což vítáme, ale do budoucna chci říci, že toto nesmí skončit. Celá naopak je třeba, aby se celý tento proces ještě urychlil, nebo cíl bezpečné budoucnosti tohoto cíle Řecko ještě nedosáhlo. Mám otázku k současné situaci, budu rád, když mi poskytnete informace. Jednak téma ekonomika a růst jak dlouhodobě vy jako Euroskupina si myslíte, že opatření pro Řecko budou působit, kolik dlouhodobosti je v těch opatřeních. Jsou skutečně dlouhodobá udržitelná dále 0,6 eh, vývoje ekonomiky, bylo to takto zrevidováno, z jakého důvodu. Za třetí, Řecko z je již aktivní na, na finančním trhu opět od července 2017. Ty dluhopisy, ta poptávka byla asi dvojnásobná. Jak chce využít eh, Euroskupina tento potenciál a dále? Má pocit Euroskupina, že eh, ta opatření proti nezaměstnanosti v Řecku jsou efektivní? Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Mr. Becker. Then I... Děkuji. Nyní za S a D paní Jongerius, prosím. Děkuji, děkuji Jirgene za účast na tomto výboru. Je to... Já tady budu hovořit o, ně, o něčem, co je velmi důležité. Ehm, tady nejde pouze o ekonomiku v Řecku. Tady se nabízí také otázka, jak zlepšit životy mm, normálních pracujících lidí v Řecku a také lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Z kraje bych řekla, že si myslíme, že potřeba obnovit kolektivní vyjednávání v Řecku to by mělo být naší absolutně nejvyšší prioritou. Eh, říkal jste, že po třetí eh, přepracováním toho programu vlastně bude modernizovaná verze kolektivního vyjednávání, což by tedy bylo možné vyjednat. A možná se k tomu můžete vyjádřit. Asi máme trošku jiný pohled na věc, zda stávající situace kolektivního vyjednávání je v souladu se základními evropskými eh, právy a zda to vlastně taky v souladu s tím, jak definuje Mezinárodní organice práce eh, ty podmínky pro kolektivní vyjednávání. A potom tady hovoříme eh, o některých nelegálních postupech, jak se na to tedy dívalo Řecko, vlastně postup trojky a Mezinárodní organizace práce z našeho pohledu poukázala na to, že tedy snížení eh, pokrytí eh, eh, lidí v Řecku kolektivních vyjednávání je problematické. Takže můžete se k tomu nějak vyjádřit? Můžete říci, jak vypadá systém kolektivního vyjednávání v Řecku, kdy se to změní a kdy to bude v souladu se zjištěními Rady Evropy, Mezinárodní organizace práce a vůbec s těmi programy, které vzešly z hodnocení dopadu eh, roku 2015, co se týče toho programu pro Řecko. Děkuji. Eh, we'll go to the... Eh, nyní za EKR. Paní McIntyre tady není. A je tady. A dokonce máte růžový kostýmek a já jsem si vás nevšimla, jak je to možné. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem nevěděla, že jsem se stala neviditelnou. Já zastupuji zemi, která není v eurozóně. Je to země, eh, kde se nám podařilo snížit míru nezaměstnanosti úplně na rekordní eh, počet. Nám se tedy daří už eh, několik let eh, vytvářet pracovní místa. A tato místa, přinejmenším tři čtvrtiny z nich, jsou eh, na plný úvazek. Pokud někdo z vás si třeba myslí, ale to jsou určitě místa na částečný úvazek nebo na dobu určitou, tak není tomu tak, je to plný úvazek na dobu neurčitou. Teď ještě. Mm, mám takový dojem, že nejdůležitější je zaměřit se asi na dovednosti. To se říká, že v celé Evropské unie eh, máme nedostatek inženýrů, matematiků, vůbec technicky eh, zaměřených lidí. Takže pokud se nám podaří eh, vzdělávat lidi právě v těchto oblastech, poskytneme jim větší možnost výběru pracovních příležitostí. Takže z pohledu tedy zaměstnavatelnosti nebo zaměstnanosti by mě zajímalo, co Řecko dělá proto, aby mm, si kladlo otázku, jak vytvářet pracovní příležitosti. Ono je to stejně důležité, jako to, o čem jsme právě hovořili, jak zabránit eh, nevykázané práci. Hovořili jsme o platformě, která bojuje proti nevykázané práci. A mě by zajímalo taky, jak Řecko, jaké má výhody s spolupráce s touto platformou. Asi 20 ekonomické aktivity v Řecku je tedy mm, v nevykázané ekonomice, v černé ekonomice. Někdo říká, že to je dokonce 40 V mé zemi je to asi 1,7%, takže si myslím, že opravdu existuje prostor pro snížení Tady určitě nejde jenom o to, abychom eh, stíhali lidi, kteří porušují zákony. Já jsem si tady se zájmem vyslechla prezentace, které právě proběhly, ale eh, tedy důležité je, jak vlastně podpořit eh, pracovníky v tom, aby svou práci mohli vykazovat. Takže by mě zajímalo, co si myslíte o těchto dvou věcech. Děkuji, pan Šambon. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přeji vám dobrý den, pane Dijsselblume. Soustředím se na dva aspekty, zcela stručně. Ten první, zdá se, že hovoříme o Řecku. Řecko stále ještě asi má problém že nemá žádné základní hospodářské struktury pro to, aby mohlo skutečně zajistit zprávu ekonomických toků v kontextu eurodynamiky. Nevím, zda v Řecku již je zaveden odpovídající daňový systém. Daňový systém, který by si zasloužil toto jméno. Doposud tomu tak nebylo. Podle mě problém spočívá v tom, jak provádět nyní ty reformy, které jsou skutečně nezbytné a jak celé uvést v soulad s relativně vysokou absorpční kvótou na sociální úrovni, tak aby veškerá tato úsilí v sociální oblasti nebylo marné. Zde je důležité si položit také následující otázku. Jste toho názoru, že řecké úřady jsou spíše překážkou v tomto celém procesu, že vám takzvaně kladou klacky do cesty, omluvte mne, že to takto nazývám, jsou tedy spíše překážkou pro vás? Eh, zabraňují provádění opatření? Máte pocit, že v nevěří? A nebo jsou řecké orgány toho názoru, že tato opatření jsou nezbytná a diskutujete s nimi pouze o rytmu uplatňování? To je má první otázka. A nyní druhá otázka, pane Dijsselblume. Euro má smysl. Jisto jistě ano, ale pouze v případě, kdy občané každý ve vhodný okamžik, ale celkově bohatnou, jsou čím dál tím svobodnější a chráněnější. Nemá tady jít o nějakou hru mezi bankami a bankéři. Euro musí být důležitým nástrojem pro to, aby se lidem vedlo dobře. A abychom tohoto cíle dosáhli, k tomu musíme přispět každý svým dílem. Musíme nastavit naše instituce tak, abychom byli schopni přesvědčovat občany o těch pozitivních efektech eura. Já sám pocházím z jedné země, která byla velice tvrdě zasažena krizí. Také se nám říkalo, že k tomu došlo, protože jsme u nás dávali peníze za ženy a za víno. Já vás prosím, dříve než dospěme do situace, kdy lidé naprosto přestanou akceptovat euro, dělejte něco, snažte se o to eh, vytvářet pozitivní klima uvnitř společností. Eh, ujměte se jisté pedagogické role vysvětlete řeckému národu, že euro přispívá k jejich blahobytu. Děkuji. Není pan Papadimulis jako další. Pan Chontis Papadimulis. Omlouvám se. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Dijsselblume, já nejsem členem eh, tohoto eh, výboru, ale eh, jsem poslancem parlamentu Bavíme se tady o Řecku, to je moje země, a hm, chtěl bych se vás tedy zeptat na dvě věci. Když začala memoranda v Řecku, hovořilo se ve veřejném sektoru o tom, eh, že evropské instituce žádají fiskální disciplínu. V době, kdy byl tam zastoupen taky Mezinárodní měnový fond. A vlastně eh, je tomu tak, že obě instituce eh, chtěly jiné věci? Eh, evropské instituce přijaly škrty a mě by zajímalo, jestli charta základních práv platí i pro země, které jsou v tomto programu. Mně někdo často říká, že tomu tak není. I příslušný komisař říká, že ne. A třetí otázka co se týče kolektivních eh, dohod a propouštění, masové propouštění, škrty důchodů. Komise říkají, říká, že ty návrhy přichází od řecké vlády. Je to opravdu pravda? Je to tak? Jinak eh, pamatuji si vás ještě z posledního svého mandátu, kdy jste byl jmenován eh, šéfem eh, euroskupiny, A vy jste v podstatě navrhl takzvaný eh, herka, tedy sestřih pro kyperské banky a Myslíte si stále ještě pořád, že řekové by měli být trestáni za to, že plítvají a hýří? A nebo si myslíte, že ty programy byly solidární a podpůrné pro Řecko? Nebo si myslíte, že to mm, přijal to taky Oli Ren? Že ty programy v podstatě měly za účel pouze um, podpořit evropské banky. Nyní má, dám slovo paní Kunevě. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Pane Dijsselblume, já si myslím, že je velice důležité, aby do našeho výboru chodil zástupce Euroskupiny, to určitě. Protože ty politiky, o kterých zde hovoříme, jasně vyžadují eh, podporu evropských institucí, ekonomických subjektů. A vy jste se eh, zmínil právě o tom období Ehm, revize či přeskumu. Hovořil jste o tom, že toto druhé období toho přeskumu probíhalo velice dobře, kvalitně. Ovšem já bych se ráda podívala na sociální indikátory, protože pokrok to není pouze záležitost této oblasti, není pouze záležitosti pro náš výbor, ehm, pro EMPL, ale i pro ETUC, pro Evropskou konferenci odborových svazů, které to nesmírně zajímá, pokud jde o průměr v oblasti mest na evropské úrovni protože víme, že v Řecku je toto číslo na velice nízké úrovni a je to neakceptovatelné. Co to znamená? Znamená to, že vlastně naše lidi tlačíme do chudoby. Máme zde takový nový jev, nový fenomén lidí, kteří sice pracují, ale zároveň patří mezi chudé obyvatele i přesto, že jsou v pracovním poměru. Proto bychom si měli uvědomit, že naše lidé se nám budou otáčet pomalu zády, že nám nebudou důvěřovat a chceme-li to změnit, tak musíme investovat do lidí a především do určitého pocitu nebo zlepšení pocitu důstojnosti těchto našich lidí. Jakým způsobem to uděláme? Jak řešit eh, problémy, které krize eh, sebou přinesla. Problém obrovské nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých a zároveň přijít s nějakými řešeními. Komise tvrdí, že Řecko by mělo přijít s nějakou osvědčenou nějakým, nebo že by mělo pracovat na nějaké sadě osvědčených postupů, osvědčené praxe. Jak si to interpretujete? Máme naslouchat eh, komisi? Mm, víme, že je zde i takzvaný výbor starších eh, na vysoké úrovni který přišel s určitými návrhy ohledně zlepšení čísel v oblasti nezaměstnanosti, například různé investice do nezaměstnanosti především mladých nebo dlouhodobě nezaměstnaných, že tato čísla nebo tyto částky by se neměly zahrnovat do celkové, celkových výpočtů i na úrovni ministrů pro, zaměst, pro sociální věci a zaměstnanost údajně tyto návrhy padly. Víme, že jsou tam zastoupeni i komisaři Euroskupina, ovšem tento návrh neakceptovala. Proto bych se ráda zeptala, proč tomu tak je a zda máte na stole nějaký protinávrh pro řešení tohoto problému. A úplně na závěr věřím, že Euroskupina sociální pilíř neodstřelí tímto způsobem. Děkujeme. Samozřejmě všichni, kdo jsou ještě mezi námi budou mít možnost vystoupit, ať už jsou to koordinátoři nebo řadoví členové. Prosím ale o stručnost, protože musíme dát prostor i pro odpovědi pana Dijsselbluma. A jak víte, tak náš čas je omezen. Pokud dovolíte, rádi bychom si vyslechli i to, kdo zastupuje dané politické frakce v případě, že zde koordinátoři nejsou. Paní Kunevo, pokud chcete ještě k tomu něco, tak ale velice, velice stručně, jestli dovolíte. Možná tam došlo k určitému trošku posunu v překladu, protože ta skupina těch, těch eh, starších eh, hovořila o, o, o eh, určité sadě těch osvědčených postupů pro Řecko a dokonce tato skupina velice eh, kladně hodnotila to, jak to dopadlo v Řecku, jakým způsobem k tomu Řecko přistoupilo. Takže doufáme, že nyní to je již v pořádku, říká paní předsedající pan Vále. Dárkovali, děkuji, budu velice rychlý, stručný. Nahrazuji kolegyni, paní Jedy Hoce dnes nemohla být. Eh, nyní ke reformám, k reformnímu úsilí, které se nastartovalo v eurozóně. Euroskupina učinila mnohé i v Itálii, také v Řecku, ve Španělsku a dalších zemích. Analýza se dnes zaměřuje zejména na růst, také díky reformám. Je třeba si ovšem položit otázku, zda je tento růst skutečný, a nebo zda je to něco spíše nemysl- nemocného, falešného, za to souvislí s opatřeními Evropské centrální banky a dalších institucí. Viděli jsme, že některá opatření vůbec nic konkrétního nepřinesla. To platí také na množství peněz, které bylo napumpováno do finančního systému. S ohledem na zaměstnanost a inflaci to příliš mnoho nepřineslo a také s ohledem na poptávku. Poptávka se stále ještě eh, ne zrenovovala, neoživila se. Hovoříte o reformách eh, ve zemích, které by eh, na periferii Evropské unie. Co skutečně učinila euroskupina s ohledem na zavádění reform, které opět zavedou vnitřní rovnováhu do zemí, jako je Řecko či Itálii? Jsou tam nějaké fiskální transfery ze zemí, jako je vaše, kde existuje eh, přebytek běžného důčtu? Jak to tedy vypadá v Německu. Takto bych se mohl dobře rozložit dluh, dluhová zátěž, kdyby existovaly právě určité transfery mezi zeměmi, které mají velký přebytek běžného účtu. Až přijde další krize, a toto nebude očištěno, bude to velký problém pro všechny země. Jak o tom hovoříte na euroskupině? Do jaké míry se tím zabýváte? je také třeba hovořit o reformách, které se musí zavést v zemi na severu Evropy. Děkuji. Děkuji. Pan Chuntis a pan Papadimulis jsou ještě na seznamu. Dobře, nikdo jiný již se nehlásí. A ještě paní Regner, takže prosím, ta bude mít slovo jako první. Děkuji za slovo. Já vystupuji za rakouské sociální demokraty. Dvě otázky, pane Blume, Zásadní základní práva. To jsou základní práva. To znamená právo na stávku, kolektivní vyjednávání. Tato musí být respektována ve všech období, ať již jsou to ekonomicky dobrá či negativní období. Vy jste se zmínil o modernizovaném kolektivním vyjednávání. Můžete nám k tomu něco říci, jak by to asi tak mělo probíhat? protože to jsou skutečně základní práva. Na ty nesmíme zapomínat. Druhá rozpráva o um, určitých zručnostech, dovednostech v rámci euroskupiny. My potřebujeme uh, taková kvalitní pracovní místa všude, nejenom v Řecku. To znamená se kvalifikovaná místa. A nyní se díváme na výsledky, když vidíme už trošku to světlo na konci tunelu, ale neodpovídá to realitě. Máme zde spíše nízko kvalifikované pracovní místa, nízkou produktivitu. To znamená, že Řecko by mělo být konkurenceschopné tímto způsobem, myslíte? Celá Evropa by měla jít tímto způsobem, proto se ptám, zda nebo jaký je váš přístup k tomuto problému v rámci euroskupiny, to znamená ta realita a to, co si euroskupina přeje. Děkuji. Děkujeme. Pan Rochford, Rochford bude mít poslední otázku. Děkuji za slovo. Paní předsedající, velice stručně, pane Daseblume. Jistě, my jsme politikové, ale zároveň ve vašem případě se musíme dívat i na ekonomickou realitu. A já bych vám rád řekl, že jsem opravdu skeptický, když od začátku dnešní diskuze slyším, že konkrétní výsledky konečně přichází. V Řecku v současné době vy jste mm, předvídal že, ta, že ten růst bude v roce 2017 vyšší, nyní je pod 2%, v roce 2016, jak víme, tam bylo negativní číslo a hovoříme zde o nezaměstnanosti, která sice klesá, ale je to někde mezi 23 a 20, ne, 21 až 20, 23%. Já to si nemyslím, že je až tak pozitivní. A další otázka, zdá se, že v Řecku nám mladí vzdělaní lidé odchází. To znamená, jsou to jednak nezaměstnaní, nekvalifikovaní mladí lidé, to je jeden problém. Dále je to, před chvíličkou se o tom zmínil eh, kolega, problém eh, i nezaměstnanosti eh, v těch, kteří pracují, a teda kteří, kteří jsou v tom produktivním věku a zároveň je to problém těch, kteří jelikož zde není dostatek možností pracovních a cestovní ruch nemůže být jediným sektorem, tak nám prostě odchází z této země. Pokud nebudeme rychlejší, pokud nebudeme zde mít investiční strategické silné programy, tak do budoucna to bude Řecko, kde stovky tisíc mladých lidí, vzdělaných, diplomovaných, prostě tam nebude mnoho z nich již odešlo, jak víme. Takže jakým způsobem může Řecko z této situace konečně se dostane pan Papadimulis, bude posledním řečníkem, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem nechtěl položit otázku, spíše jsem chtěl naslouchat panu Blumově, protože my jsme měli tuto diskuzi již eh, ve výboru pro hospodářské záležitosti, zároveň na plenárce, dále ve zvláštním výboru, který vytvořil mm, Evropský parlament, eh, který se zapojil do třetího hodnocení, třetího pomocného programu pro Řecko. No a zdá se, že mnoho otázek zde již stejně zaznělo. Máme zde určité hodnocení ohledně budoucích trendů v Řecku a zdá se, že po těch mnoha letech recese a mnoha opravdu letech obrovských eh, obětí na straně řeckého lidu se zpět dostáváme na cestu růstu. Všem letošním roce to bylo pouze 1,6%, v roce 2018 se počítá se 2%, 2019 rovněž pouze 2% nezaměstnanost, sice jak jste říkal, klesá, ale eh, je pořád vysoká. Nedávno to bylo 27% v průměru, nyní je to 21% v průměru. Když to srovnáme eh, se situací před dvěma lety, kdy tam bylo v některých oblastech až 55% nezaměstnaných, eh, tak samozřejmě, že je to lepší, ale přesto pan Dijsselbloem i mnoho lidí z komise tvrdí, že Řecko by se mohlo dostat v srpnu 2018 těch zemí, které patří pod memorandum, protože rád bych zdůraznil to, že naše lidé již zaplatili opravdu obrovskou dáň za to, že jsme zde měli špatnou administrativu, špatné vlády, které k tomu vedly. Ovšem došlo k aplikaci eh, velice nekvalitních postupů a řešení, které vedly k ožebračení našeho lidu. Nyní dochází k nějakým prvním již znakům pozitivním, prvním vlašťovkám. To je pravda, určité pozitivní benchmarky, pozitivní trendy jsou na obzoru. My dva eh, jsme u mnoha těchto aspektů mm, společně spolu nesouhlasili. Ovšem nyní asi bylo dobré, aby všichni věřitelé, Evropské instituce, řecká vláda udělali um, něco pro urychlení tohoto um, procesu třetího období revize, tak abychom možná měli již první dohodu k dispozici v, eh, letos v prosinci. Pane Dijsselblume, co si myslíte, když se dostaneme, teda v roce 2018 by mělo dojít k zahájení určitého postupného odchodu z tohoto programu eh, memoranda, tak aby od června příštího roku konečně se Řecko mohlo dostat z této intenzivní terapie ekonomické podpory. poté konečně se budeme moci vymanit z těchto podmínek memoranda a budeme moci začít plnit naše závazky. Já jsem si vyslechl to, co říkali kolegové a dá se, že v podstatě jsme rok až dva za tím, co bylo plánováno. Děkujeme a nyní pan Dijsselblum. Máte asi tak 20 minut, takže budete moci odpovědět na všechny otázky a skutečně nejste pod žádným časovým tlakem. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem poslancům za otázky. Právem pokládáte kritické dotazy a jste skeptičtí vůči tomu, co se dosud udělalo. Navzdory tomu nyní nastala nová éra. Někdo řík, řekl, že růstové číslo pro letošní rok bylo zrevinováno směrem dolů, ale stále tak je to obrovský pokrok se srovnáním s loňském. Ano, komise byla ještě optimistější, očekávala 2,1%, nyní jsme spíše u růstu ve výši 1,6%, ale v předminulém roce to byla nula, takže můžeme právem hovořit o pokroku. Jistě, nezaměstnanost je stále ještě nepřijatelně vysoká, to je naprostá pravda. 21% se bylo řečeno, ale před čtyřmi lety jsme měli nezaměstnanost ve výši 28%, tedy něco zlepšeno bylo. Dosáhli jsme našeho cíle? Ne. Vůbec ne, ale navzory tomu ten trend je pozitivní. Velmi se snažíme ve spolupráci s řeckými úřady a orgány zlepšovat životní situaci lidí v Řecku, zlepšovat jejich perspektivy, perspektivy všech řeckých občanů, ale zejména mladých lidí, jejichž míra neznamnosti je stále ještě velmi znepokojící. Reformy byly zavedeny. Pan Becker se tady ptal na časový harmonogram, chtěl vědět, zda jsou ty reformy dlouhodobé. Ano, po vypršení programu, a to bude pravděpodobně či s největší pravděpodobností eh, na konci léta příštího roku, po vypršení tohoto eh, programu bude na řecké vládě, bude to jejím úkolem, aby v souladu s partnery zajistila růst, udržitelnost a prováděla další reformy, které jsou důležité pro zlepšení pracovního trhu, pro zvýšení produktivity, nastartování ekonomiky a stanovení standardů. Tedy srpen příštího roku, to je zásadní okamžik. V tu dobu vyprší program pro Řecko a pak Řecko bude opět politicky, hospodářsky na svých, stát na svých vlastních nohou nemáme žádnou záruku, protože nebo, že nebude možné nějaké reformy opět eh, zrušit. Ale já si to nemyslím, že by Řecko takto postupovalo, nebo ten úspěch bude takový, že bude Řecko motivovat k tomu, aby šlo i samo dále cestou reform. Dále jste hovořil o vyhlídkách eh, možného přístupu na trh, pokud jsem vás správně pochopil. Řecko před několika měsící si poprvé po dlouhé době opět opatřilo peníze na volném trhu. Vidíme, jak to bude pokračovat dále. Řecko ale nemusí, nebo my doufáme, že Řecko nebude nuceno jít na trhy na základě toho, že bude mít ten primární přebytek zásadní povahy. Takže Řecko si může dovolit eh, i během příštích let vydat o trochu více peněz na sociální politiku. Pro ten sociální solidární příjem, jak se to Řecko nazývá. A je tady jistý manevrací prostor. Právě v důsledku práce, která již byla odvedena, která snížila dluhovou zátěž na přijatelnou úroveň. V příštích letech jsou vyhlídky velice dobré. Návrat eh, na svobodný kapitálový trh je jistě velmi povzbudivá záležitost, ale doufáme, že absorpce, neči potřeba absorpce cizího kapitálu bude co možná nejnižší. Mnozí z vás hovořili o opatřeních, které jsou nutná pro to, aby se v Řecku mohla i nadále snižovat zaměstnanost. Ano, to do našeho programu patří. Nastartování politiky pracovního trhu, aktivování pracovního trhu, opatření pro podporu profesního vzdělávání, vše, do to, vše toto do programu patří. My poskytujeme i politickou podporu, tak aby mohla být zavená či podpořena. Chceme podpořit opatření pro nastartování trhu práce. Tato podpora pochází z Evropského sociálního fondu a i hned, jak budou předloženy odpovídající programy, tak eh, veškerá opatření z Evropského sociálního fondu začnou fungovat. To je tedy podpora, kterou komise a další organizace poskytují Řecku. To se nedostává na hlavní stránky novin. Většinou se na ty úvodní stránky dávají ty problémy, ale ty malé úspěchy, kterých, kterých dosahujeme, Eh, těch si nikdo nevšímá a tam jsme dosáhli již mnohého, ale veřejnost o tom neví. Dále, opět novná svoboda kolektivního vyjednávání, o tom hovořila nizozemská poslankyně. To je pro nás velmi důležité, vždyť já pocházím ze stejné země jako vy z Nizozemska, kde je kolektivní vyjednávání zásadní. Proč bylo kolektivní vyjednávání zmrazeno? Týká se to horizontálních dopadů a souvisí to s tou nutností korigovat rizika, která vyplývaly ze smluv, které byly uzavřeny před vypuknutím krize, neboť dopady těchto smluv byly zničující pro řeckou ekonomiku. Když se díváte, jak jak od zavedení krize eh, se zvedaly platy a mzdy v Řecku, ještě předtím, tedy než vypuchla krize, no to byla obrovská čísla, tam docházelo částečně i k 30% nárůstu platu. Ty nárůstu platu a mest byly mnohem vyšší než kdekoliv jinde v Evropě a to bylo nyní skorigováno. Jistě mělo to sociální a ekonomické dopady negativní, ale v konečném důsledku šlo pouze o korekturu těch eh, let před krizí, kdy docházelo k obrovskému nárůstu mest. Já plně s vámi souhlasím. Eh, eh, svoboda kolektivního vyjednávání musí být opět zavedena nezbytně a k tomu dojde, neboť bude automaticky znovu zavedena po vypršení programu. Pokud hovoříme o automatizovaném systému, existuje v podstatě pouze jeden prvek a to je zapojení stran či skupin, které se účastní na uzavírání kolektivních smluv. V Řecku byly jisté předpisy, které e, upravovaly reprezentativnost těchto vyjednávání. Ty již v této podobě neplatí. My nyní se stačíme statisticky podchytit, jak vypadávají kolektivní smlouvy v tom či o tom sektoru a jde nám o to, abychom zachytili ty skutečně reprezentativní kolektivní smlouvy. Aby to byly takové smlouvy, které jsou závazné pro celý sektor. To je tedy ten nový zmodernizovaný systém, o kterém jsem hovořil. Což mě vede zpět k tématu základních práv. Zda tedy během programu v Řecku vůbec eh, ještě platí. A zda eh, Evropská komise toto hlídá v programu. Ano, samozřejmě. Vy jste si stěžovali, že Evropská komise se k tomu jasně nevyjádřila. Já toho názoru nejsem. Já si myslím, že byla vždy velice jasná ve svých výrocích. Komise částečně také odpovídá za nastavování a provádění programu a proto musí kontrolovat, zda jsou dodržována základní práva řeckých občanů. Krize ovšem přišla bylo nutné na ně zareagovat, tak, abychom ji mohli zvládnout, což se částečně e, projevilo i na životní situaci občanů. Dále technická podpora ze strany komise existuje, je to v rámci ESF. Paní McIntyre se hovořila o nehlášené práci, o práci na černo. Říkala, že v Řecku je to číslo obrovské. Ano, skutečně to je problém, ale souvisí to také s způsobem fungování řeckých institucí. Pokud instituce dobře fungují, zejména finanční úřady, pak jsou možnosti pracovat na černo mnohem omezenější. Ano, daně jsou stále ještě velmi vysoké. Byl zde pokus nerovnováhy z minulosti skorigovat a proto jsou zde daně tak vysoké. To má samozřejmě také negativní dopad v tom smyslu, že by se řekové mohli více vyhýbat daňové povinnosti. Dále legální pracovní poměry, je důležité, aby tento typ pracovního proměru během času byl pro všechny mnohem zajímavější, mnohem přitažlivější než práce na černo. To je naším úkolem a úkolem řeckých orgánů. Pan Campbell Chambon se ptal, zda eh, řecké orgány nás brzdí, či zda s námi spolupracují. Jsem toho názoru, že řecké úřady v létě 2015 si prošli obrovskou krizi, kdy ta vzájemná důvěra mezi námi a nimi byla eh, na bodě mrazu, ale od té doby eh, je spolupráce mnohem lepší a velmi silná. Já to vidím velice pozitivně. A druhá revize podle mého názoru trvala příliš dlouho, což také zbrzdilo ekonomický rozmach v zemi. Situace v Řecku je nyní taková, že program a veškeré ty revize a instituce jsou tak dominantní, toho jsem si vědom, že to má dopad také do důvěru v ekonomiku. Pokud ten program bude dobře fungovat, pokud dobře uzavřeme třetí revizi do konce roku, tak to posílí důvěru obrovským způsobem, nebo lidé v Řecku budou mít konečně pocit, nyní se něco děje, nyní se hýbeme vpřed. A proto jsem tak spokojen s konstruktivní diskusí, kterou nyní vedeme s řeckou vládou. A jsem také potěšen, že třetí revize probíhá tak dobře, je to velmi důležité právě proto, abychom v příštím roce dosáhli lepšího růstu. Prognoza byla, myslím, 2,5%. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale ty vyhlídky jsou rozhodně pozitivní. Také jste hovořili o občanech, kteří musí pocítit, že jim euro přináší něco pozitivního. Tady máte naprostou pravdu. Pokud má komentáře vyslali nějaké negativní signál, tak mě to mrzí. To už jsem říkal dříve, v měnové unii musí učinit všichni, co je v jejich silách proto, aby dodržovali pravidla. Solidarita vždy s pravidly souvisí. To byla eh, ten smysl mého výroku. To jsem chtěl říci. První roky eura nám všechny přinesly mm, obrovský úspěch, to bylo těch prvních sedm let po zavedení eura, Ekonomiky rostly a nyní máme těch sedm hubených let ale přesto si myslím, že z dlouhodobého hlediska můžeme dosáhnout stabilního ekonomického klimatu, kde lidé pocítí, že euro je v jejich životech něco pozitivního. Pak zde je byla ještě jedna otázka, již přesně nevím, kdo ji položil, myslím pan Chontes. Jestli jsem vás správně pochopil, ptal jste se, zda jsou návrhy na eh, důchodovou reformu z pera řeckých úřadů. Tento návrh byly vypracovány řeckými úřady v úzké spolupráci s institucemi. To bylo klíčové téma také v létě 2015, když jsme vyjednávali o třetím programu. Já sám jsem se zúčastnil několika těchto jednání a bylo to skutečné vyjednávání mezi různými stranami. Nebylo to tak, že bychom jim něco vnutili či předložili jako hotovou věc. Ne, vyjednávalo se tak, aby byl důchodový systém udržitelný a nastaven tak, že to bude akceptovatelné i pro řeky samotné. Dále jste hovořil o tom herkatu eh, na Kypru, o tom seškrtání vkladů. Nyní v té perspektivě od odměněžka to vidím takto. Oli Ren tehdy říkal, že ten první program musí zachránit pouze banky. Podívejme se tedy zpět do minulosti. V té první fáze krize byl v našich zemích největší problém u bank. Byla to nejdříve bankovní krize, finanční krize a podle mě jsme mnoho peněz daňových poplatníků vynaložili špatně právě pro záchranu těchto bank. A ti kritikové řeckého programu těch prvních let, kteří říkají, že ten program byl zaveden pouze proto, aby se zachránily evropské banky, musím říci, že tito kritici nemají až tak nepravdu, ale bylo to takto nejenom v Řecku, ale ve všech zemích v Evropě. Všude se zachraňovaly banky na úkor eh, peněz daňového poplatníka. Proto jsme nyní vytvořili nové bankovní orgány, kde budeme e, vytvářet lepší, kvalitnější standardy. Nyní máme možnost i zavírat banky a máme nový, novou zásadu bail-in. To znamená, že investoři odpovídají za ztráty bank tak, abychom se již nikdy nedostali do obdobné situace. Velké zadlužení mnoha zemí které přetrvává až do dnes, bylo většinou nebo z velké míry právě zapříčiněno bankovní krizí. A k něčemu takovému již nikdy nesmí dojít. A pak je zde otázka která se týká expertní skupiny moudrých. Zda bychom jim měli popřát sluchu či ne. Eh, radili se o jedenácti tématech u některých eh, nebyli experti stejného názoru, takže bylo poněkud eh, obtížné se poučit z jeho názoru. Tam, kde se shodnou, tak eh, jednáme tak, jak oni radí. Já už jsem o jednom tématu hovořil. To byla otázka, kterou položila paní Jungerius. Až program vyprší, tak se také zachováme podle jejich rady. Šlo o kompromis mezi původními cíly programu a jejich doporučením s ohledem na kolektivní vyjednávání, ale u většiny témat se držíme jejich rady, některá témata ještě zpracovávají právě jako součást třetí revize, ale já obecně se domnívám, že Většina specifických témat tady je určená, reformy jsou už provedeny nebo se stanou součástí třetí revize. Tímto jsme, musím říct, si měli velice dobrou eh, spolupráci s experty. Dále jste se ptali na to, zda má být do procesu zapojena i Rada pro zaměstnanost. Musím říct, že ty reformy se týkají celé řady témat v těch eh, zemích pod programech MEM. E Diskutuje se o tom i s institucemi, samozřejmě v první řadě s Evropskou komisí a s Mezinárodním měnovým fondem. Pak se to dostane na euroskupinu, kde již máme již určitý vyjednaný balíček, balíček, který byl vyjednán mezi institucemi a tou konkrétní zemí, balíček, co, co ta země potřebuje pro to, aby opět eh, se jaksi vzmohla, schopila a my na euroskupině rozhodujeme zda na základě této dohody, tohoto balíčku jsme ochotni poskytnout té zemi prostřednictvím dříve Mezinárodního měnového fondu, dnes prostřednictvím ESM, další finanční tranši. Tak to, to vypadá. Neznamená to tedy, že by experti do toho byli přímo zapojeni, ty mohou být zapojeni do vypracovávání určitého obsahu. Ale struktur program, rá programu říká, že toto se dohaduje mezi institucemi a tou dotčenou zemí a my potom jako ministři financí dodáváme ty finanční prostředky, které ta země potřebuje. Tak to probíhá. Pan Vale, vy jste hovořil o tom, kdy nyní budou zavedeny ty skutečné reformy, které budou řečit ty skutečné problémy, jako například nerovnováha v eurozóně, že je třeba zavést reformy i na té makroekonomické úrovni. Já se domnívám, že ještě potřebujeme eh, závažné či obsáhlé reformy v jednotlivých nebo ve všech našich eh, zemích Evropské unie, tedy nejenom v zemích, které jsou pod programem. Například nerovnováhy eh, platevních bilancí. Pokud je chcete vyvážit, v některých zemích je obrovský přebytek, tak to znamená, že ty země, kde mají ten přebytek, také musí zavádět reformy, což znamená, že takovéto země by měly vyplácet mnohem vyšší platy. Já s tím naprosto souhlasím, například Nizozemsko či Německo. Tam by skutečně měly platy růst, to by bylo velice nápomocné. Ovšem, musí se provést reformy také v institucích, v infrastruktuře těchto zemí, v oblasti vzdělávání a výzkumu. Je tomu tak. Mělo by se něco stát, děje se toho doposud málo, my o tom v euroskupině hovoříme a čím dál tím častěji během pěti, posledních pěti let, kdy já jsem předsedou, čím dál tím častěji se zaměřujeme na fiskální problémy. Nyní také více uvažujeme o reformě, o celkové reformě hospodářské a měnové unie, E, stále více pracujeme na bankovní unii, což souvisí s reformou eurozóny. Ta by měla být brzy hotová a rovněž e, pracujeme na dalších možnostech, jak vyrovnávat nerovnováhy mezi členskými státy. Tedy je třeba mít další reformy na úrovni eurozóny, ale ne takové reformy, které by nahradily národní reformy. Musí se to doplňovat. Když jsem hovořila o základních právách, o kolektivním vyjednávání, Vyjádřili jste také obavy, já jsem si bohužel nezapsal vaše jméno, je mi to líto, obavy o kvalitu pracovních míst, která eh, budou v Řecku vytvářena. Bude to vypadat tak, že budou eh, vytvářena pouze pracovní místa nízkopříjmová? Já si to nemyslím. Není, není důvod pro to, aby to takto proběhlo. Není se obnovuje důvěra v řeckou ekonomiku, ale nejenom v řeckou ekonomiku, také v řeckou zprávu, což znamená, že se budou investoři do země vracet. A já jsem si jist, že pokud se do Řecka bude investovat, tak to znamená, že se budou vytvářet pracovní místa pro osoby, které jsou kvalifikované, které mají dovednosti, což znamená, že dojde jak kvantitativně, tak kvalitativně k zlepšení situace na trhu práce. Důvěra, a já jsem to již říkal, důvěra ve stabilitu země je zde klíčovým faktorem. A no, není růstové prognózy, o tom jsem jich hovořil. A na závěr pan Papademulus. Pane Papademulusi, vy velmi často spolu diskutujeme o Řecku a vy právě říkáte, že ne vždy se shodneme, ale jistě se mnou budete souhlasit v tom, že e, výhledy pro tuto zemi jsou nyní lepší než dříve a pokud budeme dále společně pokračovat v našem úsilí, tak e, budeme mít úspěchy. Je třeba se snažit věřit, jak v Řecku, tak mimo Řecko, to uznávám. Třetí revize, už jsem o ní hovořil, ta probíhá velice dobře. Bylo odvedeno mnoho přípravné práce, další práce se ještě musí provést, ty tzv. preparatory actions, ale všichni věří, že to řecká vláda zvládne. A pak budeme moci příští rok vyplatit řecké vládě novou tranši a budeme se moci věnovat eh, přípravným prácem k otázkám dluhu, abychom vytvořili mechanismus, který bude informovat o dluzích a který propojí dluhová očekávání s růstovými odhady řecké ekonomiky, abychom dokázali zabránit šokům, či v případě, kdy kritéria nebudou na ty úkoly, které řecká vláda má, abychom pro tento případ měli v ruce určitý nástroj, i jak Řecku pomáhat. To bude důležité v příštích desetiletích. A vše toto se nastartuje začátkem příštího roku. Doufám, že se to odehraje ve velice pozitivní atmosféře a že budeme pak moci program ukončit. Děkuji. Děkuji, pane Dijsselblome. Jsme eh, opravdu eh, moc rádi, že jste mezi nás přišel, protože eh, o tuto schůzku jsme usilovali dlouho. A Vy jste tedy pro nás eh, velmi důležitým partnerem eh, v diskutování o věcech, které eh, jsou nám nejbližší, to znamená otázky zaměstnanosti a sociální věci. Doufáme, že se mezi nás vrátíte ještě před evropskými volbami. Doufáme, že si znovu vyslechnete kritické otázky ale my si také rádi vždy poslechneme dobré, tedy to, co řeknete o dobrých výsledcích. Takže mnohokrát děkuji. Pro příští schůze nás čeká 21. listopadu od 9 hodin do 12.30. Schůze koordinátorů bude na příštím zasedání, bude tedy příště, to znamená ve stejný den bude potom odpoledne i schůze koordinátorů. Děkuji mnohokrát za toto dlouhé a plodné zasedání našeho výboru.